Prajem vám příjemné popoludně, dámy a páni. Dobrý den, přeji příjemné odpoledne, dámy a pánové. Budu mluvit slovensky, takže si prosím vezměte sluchátka. Jsem skutečně velice ráda, že dnešní odpoledne můžeme zahájit tématem, které je v dnešní době zvlášť důležité. Je to zpráva o situaci utečenkyň a žadatelkyň o azyl v Evropské unii. Myslím si, že s tímto tématem jsme všichni konfrontováni v našich členských státech do určité míry. A téma situace žen, které se ocitnou mimo domov, je velice časté i v médiích. A jistě celá řada z nás má zkušenosti i přímo z terénu. Já osobně takových žen, takových odvážných žen a mužů znám několik. Tedy těch, kteří přes den pracují a v noci chodí pomáhat do improvazených táborů, kde pomáhají uprchlíkům a uprchlicím, kteří mi vyprávěli celou řadu příběhů právě o ženách, které, ačkoliv se nám to třeba nezdá, jsou na té cestě za svobodou a životním štěstím ohroženy. Jeden příběh eh, byl zvlášť dojemný. Byl to eh, příběh jedné matky s malým dítětem. Cestovali s mužem a ona se ani tak nebála o zdraví toho dítěte, které bylo podchlazené a mělo horečku, ale Obávala se toho, že jí ten muž nutil vydávat se za jeho ženu, protože kdyby vypadali jako rodina, měli by snazší přístup, eh, já nevím teď, ke zdravotní péči, lepší přístup k možnostem péče, přednostní zacházení a tak dále. A ta žena tím pádem byla pod nátlakem, donucena vydávat se za jeho manželku. Takže Nejen, že eh, tyto ženy zažívají traumata ve svých zemích, ale na své cestě jsou často zneužívany. Jak se uvádí v této zprávě, musíme dávat pozor na to, aby se z nich v asilových zařízeních nestávaly terče zneužívání. No, nicméně jsem přesvědčená, že o těchto tématech budou eh, fundovaně hovořit naši hosté, ale ještě než jim dám slovo, dala bych slovo autorce této zprávy, totiž paní poslankyni Hannibal, která nám tuto iniciativu představí a poté dostanou slovo další hosté, kteří přišli na toto slyšení. Takže prosím, paní Hannibal, máte slovo. Děkuji vám. Děkuji vám všem, že jste takto ve čtvrtek odpoledne přišli na toto slyšení. Jak už jste slyšeli, já celou věc uvedu tím, že vám představím zprávu, ke které jsem zpravodajka. Ta zpráva je nazvána eh, Situace uprchlic a žadatelek o azyl v EU. Jak už bylo řečeno, je zde panel odborníků, který po mé úvodní prezentaci dostane slovo pokud vím, tak eh, každý z nich má svou prezentaci a budou hovořit o velice důležitých otázkách, o kterých pak v návaznosti budeme diskutovat. Skutečně se zdá, že každý týden zažíváme něco nového, máme nějaké nové zprávy o situaci uprchlíků, eh, což je obrovské téma a je jedině na místě, že tuto zprávu o ženách máme dnes na pořadu jednání, protože si myslím, že situace uprchlic a žadatelek o azyl byla zatím jaksi přehlížena. A tato zpráva to má napravit. Nicméně nebylo možné v té zprávě podchytit vše, vzhledem k tomu, že zejména máme omezený maximální počet slov našich zpráv. A od doby sepsání této zprávy se eh, odehrálo z nového, třeba například minulý víkend došlo k dohodě s Tureckem. Nicméně já se v té zprávě snažím zaměřit na to, co já vnímám jako klíčové otázky, kterým uprchlíci a žadatelé o azyl v Evropě čelí. Já jsem se během psaní této zprávy snažila komunikovat i s zastupci jednotlivých organizací, a včlenit do té zprávy dokonce i hlasy samotných uprchlic a žadatelek o azyl. Čísla UNHCR nám říkají, že ženy a dívky představují zhruba 50 světových uprchlíků. A to v libovolnou chvíli, v čase. Statistika o demografické diverzitě uprchlíků eh, se sbírá těžko ale víme, že do EU se dostává více svobodných mužů než žen a dětí. A to je něco, co bych řekla, že znamená, že ti muži, kteří přichází do EU, vlastně vůbec uprchlíci nejsou a neměli by mezinárodní ochranu dostávat. To slýcháme poměrně často v poslední době. Ale jeden důvod, proč zde je takový rozdíl mezi počty žen a mužů, je z velké části výsledek těch všech překážek, kterým ženy čelí, když chtějí získat takovou ochranu, jakou by získat chtěli. Včetně i té celé cesty. Ženy se velice často musí starat o děti a e, staré členy rodiny. Velice často jim chybí nezávislost, jak tedy finanční, tak obecně životní a nemohou zkrátka opustit svou zemi původu. Eh, ten počet, stále rostoucí počet žen, které nakonec uprchnou, jsou velice zranitelné ve všech fázích. Jejich cesty jsou velmi často mladé a bez doprovodu, nebo jsou těhotné, nebo cestují s dětmi, anebo mají nějaké postižení. A co je zajímavé, zjistili jsme, že genderové násilí je velice často důvodem, proč se ženy rozhodnou z té země původu v první řadě uprchnout. A bohužel Násilí je také velice častou zkušeností uprchlic, které jsou na cestě. Využívání nebezpečných migračních kanálů a různých pašeráckých gengů znamená další specifický okruh problémů, protože eh, ženy a jejich rodiny často nemají na výběr eh, ne, a musí si vybrat nebezpečnou cestu, tím pádem se vystavují násilí ze strany pašeráků a různých jiných kriminálníků. Slyšela jsem celou řadu naprosto strašných příběhů o tom, jak pašeráci sexuálně využívali ženy a výměnou za to, jedině výměnou za to jim byli ochotni poskytnout místo na nějakém tom člunu. A z tohoto důvodu bezpečnost eh, uprchlic lze zajistit pouze tehdy, pak když vytvoříme bezpečné legální kanály pro migraci do Evropy pro lidi, kteří utíkají před, válko, před válkou. Je potřeba zajistit bezpečnost a respektování práv žen. To nejsou, nemusí být protichůdné cíle. Naše asilová politika se velmi často eh, velmi často přehlíží konkrétní pozici žen, které eh, hledají azyl. A nahlíží se na ní prismatem pouze mužských zkušeností. Bez ohledu na vytvoření společného evropského asilového systému naše právo, politika a praxe napříč Evropskou unii v jednotlivých členských státech se od sebe značně liší. A existuje i výrazná mezera mezi jednotlivými postupy pro udělování azylu v EU. Nejprve se podívejme na to, jak se s genderem zachází a komu se uděluje status uprchlíka. Mnoho členských států EU si přijalo vlastní genderové pokyny, nicméně jsou to pokyny nezávazné a jejich efektivita je pouze částečná a nerovnoměrná. Já jsem chtěla, aby byly prosazeny nové pokyny pro celou Evropskou unii v tomto ohledu. Je potřeba si uvědomit, že násilí páchané na ženách, žadatelkách o azyl, eh, se často eh, bohu, k němu často dochází bohužel ze strany nestá, nestátních jaksi, protějšků, zejména bohužel často z rukou partnerů nebo manželů. Studie uvádějí, že k persekuci dochází, když stát je nemo, neschopný nebo neochotný ženy v takových případech hájit. A tím pádem je potřeba o tomto problému přemýšlet jak vertikálně, tak horizontálně, zejména v kontextu genderového násilí je fakt, že 12 členských států, tedy v době, kdy jsem to psala, jich bylo 12, zatím neratifikovalo Istanbulskou umluvu. A jak víte, tato umluva vyžaduje, aby státy interpretovaly důvody pro uprchlictví genderově citlivým způsobem a aby poskytovali genderově citlivé přijímací podmínky podporné služby a asilové procedury. Zrovna minulý týden eh, jsme slavili Mezinárodní den eliminace násilí páchaného na ženách. Vzhledem k podstatě násilí na nich páchaného, ženy velmi často nemohou dokázat, že na nich násilí bylo spácháno během vyšetřování a hlavní roli hrají ústně podané důkazy. A velice často dochází ke zkreslení důvěryhodnosti žen. Když ženy zažívají trauma, nerady anebo jen velmi pomalu odhalují relevantní informace, což já plně chápu. Ze strany nevládních organizací a e, i od uprchlic slýcháme o kultuře nedůvěry, že zkrátka těmto ženám nikdo nevěří. A to znamená, že rozhodovací orgány selhávají ve svém úkolu zohlednit komplexnost těchto traumatizujících příběhů. A příliš zatěžují ženy, které si stěžují na nějaké zneužívání. A právě proto vyzývám po genderově citlivějším procedurám a i po příslušném školení zodpovědných pracovníků. Ze strany Evropské komise v nedávné době vidíme celou záplavu návrhů v rámci migrační agendy, v rámci reakcí na uprchlickou krizi. Já bych se ráda zaměřila na jeden konkrétní aspekt, a to je návrh společné listiny bezpečných zemí původu. To je návrh nařízení, eh, který diskutuje velice důležitá témata pro situaci žen, které žádají o azyl v EU. Žádnou zemi nemůžeme označit jako skutečně bezpečnou pro ženy a dívky eh, za předpokladu, že genderové násilí je globální pandemie. To je potřeba explicitně uznat v jakýchkoliv nových, pravi, nových pravidlech a je potřeba rozlišovat mezi situací žen a mezi situací mužů. Podíváme-li se na potřeby žen v rámci asilových procedur, zde je celá řada velice složitých otázek. Za prvé, ženy, které eh, hledají azyl, potřebují přístup k právnímu poradenství. Nicméně psychologické trauma, ostuda a stigmatizace, které ženy zažívají v důsledku sexuálního násilí, může právníkům anebo eh, poradcům stížit získávání důvěry těchto žen. Proto je důležité aby se ženy cítily v natolik silné pozici, aby dokázaly o svých traumatech mluvit. Proto je potřeba zajistit genderově citlivé, právní poradenství a další poradenství a je potřeba sjednotit realitu v jednotlivých členských státech. Jsou to právě ty komplexní genderové případy, které nakonec zůstanou stát stranou. Velice často ženy pak nemají vůbec eh, žádnou možnost, než zastupovat sami sebe při nějakém dovolacím řízení. Eh, nedostatek právního poradenství je také problém v rámci procesu eh, opětovného slučování rozdělených rodin. Některá doporučení, která uvádím ve své zprávě, jsou například právo na eh, vyžadování vyšetřovatelky anebo tlumočnice, tedy ženy během, během toho řízení a zohlednění možného traumatu Jedna z oblastí, na kterou se chci zaměřit prostřednictvím pozměňovacích návrhů, jsou podmínky přijímání. Těch se týká celá řada otázek, které je potřeba řešit. Mimo jiné, genderově specifické školení zaměstnanců, včetně komplexního školení o e, obchodu s lidmi, ženské obřízce a sexuálním násilí. Je potřeba zajistit ubytovací a hygienické e, zařízení, jak pro ženy, tak pro muže, genderově citlivé služby, včetně prenatální a postnatální péče, přístupnost poradenství a nakonec také péče o děti. Ve své zprávě velice jasně uvádím, že jakákoliv vazba by měla být užívána pouze jako e, poslední alternativa, že zranitelní lidé by do vazby neměli putovat. To znamená mimo jiné také oběti sexuálního násilí a těhotné ženy. Co se často přehlíží, je to násilí, které uprchlíci zažívají, když už jsou v EU, což je násilí, ke kterému dochází ze strany partnerů, jiných uprchlíků, ale občas i zaměstnanců těchto zařízení, kteří tam jsou, kteří tam jsou od toho, aby těmto ženám pomáhali. To je něco, co my jako Evropská unie bychom měli a musíme eliminovat. Nakonec mi dovolte říci několik slov o integraci. Uprchlice čelí celé řadě konkrétních integračních výzev a zažívají diskriminaci, čímž e, se stávají ještě pravděpodobnějšími obětmi sociálně vylučování, chudoby a e, násilí. Jejich příjmy jsou často hluboko pod hranicí chudoby, a to včetně nových matek, čerstvých matek anebo těhotných žen. A to i po udělení statutu uprchlíka. I poté zažívají, eh, se setkávají s obrovskými bariérami ve všech oblastech života. Zde je klíčovou službou péče o děti. A právě proto navrhuji, aby členské státy více využívaly eh, fondy EU pro soudržnost, ještě kromě fondů pro azyl, migraci a uprchlictví, aby prosazovali další integraci do trhu práce. Péče o děti je naprosto zásadní, protože umožňuje aktivní účast uprchlic na společnosti a měla by tak být naší prioritou. Momentálně se soustředíme pouze na nouzovou humanitární situaci v Evropě a sousedských státech, ale je potřeba, abychom už teď plánovali do budoucna, abychom zajistili úspěšnou integraci v nedávné době jsem viděla hodně e, varující statistiku. Od e, útoku v Paříži minulý měsíc došlo k 300% nárůstu rasistických útoků jen v Londýně. Mnoho z těchto útoků je cíleno na ženy. Takže členské státy mají evidentní závazek, aby prosazovali bezpečné a vítající prostředí pro ty, kteří žádají mezinárodní ochranu a mají závazek bojovat proti všem formám diskriminace. Miliony lidí momentálně prožívají bezprecedentní humanitární krizi. Naše reakce na migraci a na uprchlickou situaci v sobě musí pojít jak nouzová opatření, která budou pomáhat překonávat utrpení, zachraňovat životy a chránit e, e, další lidské životy. Humanitární krize, které Evropa momentálně čelí, je samozřejmě velkým zdrojem obav pro nás všechny, protože zde jsou nerovné e, genderové poměry, které se v době krize jak jinak vyostřují, protože doba krize vždy jedině stěžuje genderové vztahy. Ale tlak na evropské země, které se potýkají s tímto přílivem uprchlíků, by nikdy neměly znamenat, že ženy nebo jiné zranitelné skupiny nebudou dostávat takovou úroveň ochrany, jakou by si zasloužili. Je potřeba vždy mít na zřeteli dlouhodobý horizont. V této nejisté době Máme ale také jednu velkou příležitost. Příležitost vytvořit udržitelnější politiku, která bude do budoucna lépe fungovat. Je potřeba, abychom byli odolnější a abychom přemýšleli strategičtěji a abychom chránili žadatelky o azyl a uprchlice do budoucna. To je otázka, která jen tak sama od sebe nezmizí. Zejména vzhledem ke stárnoucí populaci v Evropě a demografickým výzvám, které toto znamená, je potřeba expandovat pracovní sílu v mnoha členských státech. A tím pádem bychom měli uprchlíky vítat, měli bychom hovořit o pozitivních příspěvcích, jaké uprchlíci a uprchlice mohou mít pro naši společnost. Já jsem přesvědčena, že tato zpráva, má zpráva, představuje velkou příležitost, jak dále tvarovat přístup EU vůči žadatelům o azyl a která může zaměřit celou tuto politiku právě na otázky žen. Ďakujem veľmi pekne a naozaj... Děkuji za velmi kvalitní zprávu, zpráva, která je komplexní a zpráva, která se zaměřuje nejenom na tu pomoc, kterou bychom měli poskytovat ženám v nouzi, ale která upozorňuje e, na to, že to musíme zabezpečit, že musíme zajistit v našich členských zemích, aby e, zajistit, aby nevznikala atmosféra e, strachu a nepřátelství. To je někde velkým problémem. Nyní bych předala slovo různým expertkám, které jsou zde za různé instituce. První pohovoří eh, Andrea Fonkeman za eh, <coughs> úřad eh, pro uprchlíky OSN a bude hovořit o ochraně žen v rámci současné uprchlické krize z tohoto pohledu, z pohledu UNHCR. Thank you, Madam Chair. Um, thank you. Děkuji za příležitost seznámit vás s pohledem UNHCR na současnou Eh, situaci a to s ohledem na zprávu z vlastní iniciativy, kterou připravila eh, paní Hannibal. Je tady celá řada prázdných míst či eh, nedokonalých oblastí, která povyžadují, abychom na nich pracovali a která jsou také zohledněna v těch do, do poručeních. Uprchlíci z, z současném roce přišlo jich 880 tisíc eh, do Evropy po moři, 730 do Řecka a 141 tisíc do Itálie. Z toho je 34% žen a dětí. Eh, vzhledem eh, navíc vedle těch rizik, kterým jsou vystaveny při útěku ze svých zemí po cestě na cestě do Evropy, jsou vystaveny dalším rizikům. Tady, jak vidíte, to jsou ty hlavní trasy, které jsou používány migranty a uprchlíky v současné době při zvýšených hraničních kontrolách v současné době a prověřování národnosti, národností zejména v eh, Řecku, eh, Makedonii, Slovinsku, Chorvatsku. Předpokládáme, že se změní tyto trasy a tyto hlavní cesty pohybu e, ti e, lidé nejsou vždy e, Syřané a Iráčané a další a ti, ti ostatní bývají zadrženi na řecko-makedonské hranici a mezi nimi, nimi ženy a děti. To je velmi těžká situace, často zůstávají přes noc na místech, která nejsou bezpečná, nejsou pro ně vhodná. Eh, někdy vlády nabízejí autobusy a další eh, způsoby přepravy, nicméně málo je využívají a někteří lidé zdá se zcela z těch eh, hraničních míst mizí, nicméně mezi těmi, kteří tam zůstávají, narůstá napětí. Tady velmi stručně vidíte statistické údy, údaje. V říjnu došlo k nejvyššímu nárůstu v Řecku a nyní vidíme, že těch eh, příchozích uprchlíků je méně. Je to v důsledku pravděpodobně vyjednávání mezi EU a Tureckem, ale také změny v některých eh, dalších podmínkách a v situaci jaké jsou ty národnosti, jednak Syřané, potom Afgánci, Pakistánci a Iračané podíváme-li se na Itálii, tam je ta situace poněkud jiná. Jsou to Eritrejci, lidé z Niga, Nigérie, Somálie a Sudánu. Chtěla bych eh, upozornit eh, eh, na to, že ženy jako takové jsou zranitelné, ale jsou zranitelné zejména v tomto, pokud se vydají na cestu a nejsou doprovázeny členy rodiny. Na té cestě je riziko zneužívání, vykuřišťování a sexuálního zneužívání. Eh, jsou vystaveni riziku i v těch přeplněných přijímacích centrech, ať jsou to eh, země eh, transitní či cílové, také na autobusových nádražích a i po podél silnic, na cestách a také na hraničních přechodech, kde je nabízeno dočasné ubytování, které však není vhodné pro delší pobyt. Eh, všechny země, které jsou dotčeny, eh, mají zástupce UNHCR na místě a tam se dozvídáme zprávy o ženách a dětech, včetně chlapců, kteří eh, musí platit převaděčům sexem nebo sexuálními službami, protože nemohou nabídnout nic jiného, čím by zaplatili, aby mohli pokračovat v cestě do cílové země. Eh, proto eh, Komise pro ženská práva, UNHCR a také eh, UNFP řeší problémy v těch některých zemích, které jsou dočeny v Evropě a v západním, na západním Balkánu. A paní Riley bude hovořit za krátkou dobu o hlavních zjištěních této práce na místě. Dalším vedlejším pro, eh, produktem, který jsme zaznamenali, je také fenomen, eh, fenomen eh, nevěst mladých dívek, které pocházejí ze Sýrie, dostávají se do zemí určení, víme to z jednotlivých příběhů, že jsou tyto dívky posílány rodiči, v naději, že eh, se jim nic nestanu, nestane. Eh, přijíždějí tyto dívky sami do Evropy a tam, mají, tam jsou nabídnuty k sňatku eh, někomu, kdo již je v Evropě usazen. A to je velmi problematická věc, která by měla být sledována a, a pokud jsou nezletilé, tak je to skutečně něco, Ehm, ehm, něco, co není přípustné a mělo by ehm, měli bychom tuto situaci vyhodnotit tak, že třeba činit a postupovat v nejlepším zájmu dítěte jako tím hlavním rozhodujícím momentem. Dalším rysem této situace je také rozdělení rodin, dochází k němu eh, na, při příjezdu, eh, při přechodu hranic a dalších situacích a my pracujeme skutečně 24 hodin denně, abychom bránili této separaci rodin a abychom zajistili eh, znovu sjednocení, znovu sloučení rodin, pokud k té separaci dojde. Dalším velkým problémem, a to je něco, eh, zatím bezprecedentního pro nás je to, že zranitelní eh, lidé nechtějí sami sebe tak identifikovat jako to, že jsou riziková skupina a to je pro nás velký problém. Mohou to být eh, eh, mladé dívky, ženy, které cestují sami nebo s eh, pašeráky a tvrdí, že to je jejich příbuzný a že se nic vlastně neděje. Lidé, lidé se tak velmi chtějí dostat dál, že nechtějí tuto ochranu, která se jim nabízí. A to myslím, že vidí všechny eh, různé organizace, které působí na místě, že tady není zájem se sama, sami sebe identifikovat jako zranitelné. Já chci hovořit také o způsobu přijetí a přijímacích centrech eh, Eh, máme sice v tom společném asilovém systému standardy ale a normy a postupy, ale je otázka, zda se dají za stávající situace udržet. Eh, mnoho těch přijímacích center je přeplněných nejenom v těch zemích prvního eh, vstupu, ale i v cílových a dochází k situacím, Eh, že nedochází, že ženy a děti nejsou zvlášť odděleny od mužů. Článek 18.9 eh, uvádí, že pokud je velký tlak na přijímací systém, tak členské státy mohou omezit podporu jenom na základní potřeby azylantů, ale otázka je, co se myslí základními potřebami, je to základní lékařská pomoc nebo něco více, nebo je to také oddělené ubytování, eh, zajištění soukromí pro eh, ženy, které jsou sami, nebo pro nedoprovázené děti. <clears throat> Další otázka, velmi stručně, relokace. Rozhodnutí rady uvádí, že zranitelné osoby měly, by měly mít přednost. Jakým způsobem postupovat v praxi, když ty eh, ženy se sami takto za, za takové eh, zranitelné nepovažují a je tedy eh, třeba vytvořit důvěru těch osob, které jsou v tranzitu, aby se sami obraceli na hotspoty. A my víme, že ten, ty, proje, ty hotspoty jsou zatím pomalé, spož, zpomalené, spožděné a takže zatím nemáme příliš mnoho pozitivních výsledků. Velmi důležitou tím předpokladem pro hotspoty je zase velmi e, kvalitní přijetí, které by mělo být genderově senzitivní a to se, na tom se pracuje, ale zatím to není, není toho dosaženo. Počet, os, počet míst, která jsou k dispozici, 3216 míst těch e, ze 160 tisíc plánovaných. Je to k 23. Eh, listopadu. 30 eh, z Řecka bylo relokováno a 129 z Itálie, takže dohromady 159 osob bylo relokováno z těchto dvou zemí. Eh, otázka kvot, které vznik, mají některé členské státy, některé jsou velmi eh, restriktivní a to brání rychlému procesu. Otázka je, zda skutečně členské státy eh, dodrží ten závazek, že budou rychle relokovat zejména ty ženy, které byly vystaveny eh, sexuálnímu násilí. A to si myslím, že aby se toto naplnilo, bude velkým problémem. Národnost by neměla žádným způsobem ovlivnit práva žen, které přicházejí eh, nebo žen, které jsou vystaveny tomu, to, eh, tomuto eh, násilí a měla by tady být tedy Eh, domněnka té eh, bezpečné země, která nemusí v této situaci takto eh, platit. Potom otázka osob, které nechtějí spolupracovat, je omezení svobody pohybu, tedy vazba odpovědí pro osoby, které mají být relokovány, které vyžadují mezinárodní ochranu. To je další dilema. A nyní velmi stručně k doporučením. A to tím budu končit, eh, ty rizikové eh, skupiny žen a dívek by měly mít prioritu přístupu k hotspotům, mělo by se jim dostat eh, adekvátního přijetí v těch přijímacích centrech, v těch hotspotech, ale i v té druhé řadě přijímacích center, Eh, mělo by se citlivým způsobem s nimi zacházet, pokud jde o informace, které předávají. Členské státy by měly být upozorněny na to, že, a zmiňovala to i předřečnice, že skutečně vazba je až posledním eh, řešením. Týká se to zejména eh, těhotných <clears throat> těhotných žen, které by neměly být takto zadržovány a dalších. Eh, no, eh, princip eh, non-refoulement by měl být vždy tedy zohledněn a žádná další, žádné další postihování na základě genderu by nemělo existovat. Také přístup k ženám, vyšetřovatelkám a tlumočnicím Eh, velmi eh, důležité přístup k asilovému řízení. Pokud jsou to osoby, které byly obětmi obchodování, by měly mít přístup k asilovému řízení a mají nárok na mezinárodní eh, ochranu. Eh, velmi podporujeme to, co říkala paní, paní Hannibal, pokud jde o ty legální cesty přistěhovalectví pro ženy, eh, různé formy sponsoringu, eh, lékařské důvody, humanitární víza a tak dále. Pro členské státy je důležité jim zdůraznění, zdůraznit, že tyto regulované systémy umožní lepší kontrolu nad tím, kdo vstupuje a konečně by měly vzniknout ty pokyny, které zohledňují genderové eh, aspekty na e, celoevropské úrovni, tak aby eh, bylo se ženami celoevropsky zacházeno stejně. Tyto pokyny by měly též eh, by měli též zohlednit postavením eh, chlapců a mužů, pokud je tam též genderový aspekt. Předtím, než dám slovo paní Rály, bych ráda eh, přivítala dvě skupiny návštěvníků. Jedna je ze Švédska, jedna je z Itálie. Vítám vás na půdě našeho výboru a nyní dávám slovo paní Riley, máte slovo, zastupujete Ženevskou komisi pro uprchlice a budete hovořit o té eh, zjevné propasti, která je zde v této oblasti. Good afternoon. Dobré odpoledne. Já se jmenuji Rachel Riley, pracuji eh, v Ženevě v Komisi pro uprchlice. My jsme organizací, která se eh, zabývá zastupováním práv a ochranou žen a dívek, které jsou ohroženy v důsledku přemístění. My vydáváme praktická doporučení, bojujeme za změny v této oblasti a zabýváme se širokou škálou témat, počínaje prevencí a reakcí na násilí vycházející e, z pohlaví. E, snažíme se o osvětu v oblasti reprodukčního zdraví, zabýváme se právě migrantů a lidí bez státní příslušnosti. Já jsem zde dnes proto, já tedy pracuji v Ženevě, ale my v Tradičně v Evropě jsme příliš nepůsobili, ale v první týden v listopadu jsme se zorganizovali vyhodnocovací eh, mise, trvala sedm dní, byli tam zástupci UNHCR a také UNFPA, tedy Eh, Population Fund OSN a zabývali jsme se eh, riziky pro ženy a dívky v té stávající migrační krizi a na základě zkušeností jednotlivých našich institucí se snažíme dospět k nějakým doporučením, jak zlepšit ochranu žen a dívek. Ta vyhodnocovací mise se zabývala podmínkami žen a dívek v Řecku. My jsme navštívili Atény a dva ostrovy, Chios a Samos. A potom jsme se také vydali do Firomu, kde jsme navštívili hlavní město Skopje a také e, Jevgelii na makedonsko-řecké hranici a Tabanovče na makedonsko-srbské hranici. Jak řekla paní Hanebo a také kolegyně z UNHCR, toto je samozřejmě naprosto bezprecedentní uprchlická krize, a počet uprchlíků a migrantů nejrůznějších národností, kteří se velice rychle pohybují přes řadu zemí, dělá eh, z této eh, krize naprosto jiný druh krize, která vyžaduje také naprosto ojedinělou humanitární a institucionální reakci. Ti uprchlíci se neustále bojí, že se hranice uzavřou a proto se stále rychleji snaží posunout směrem do, na sever Evropy a s příchodem zimy se ta rychlost a ten objem nějak nemění. My jsme například měli informace o ženě, která je vlastně již téměř před porodem, už jí v zásadě začínají porodní bolesti, ale ona v podstatě se tolik bojí e, zastavit, že teprve poté, co jí příbuzní přemluvili, že musí jít do porodnice, tak eh, šla tedy do porodnice, ale pár hodin po porodu si vzala miminko a chtěla opět pokračovat v té cestě. Stejně jako říkala kolegyně z UNHCR, když se začaly eh, hranice uzavírat, eh, tak tam potom nejsou žádné záložní plány, které by zajistily, že ti uprchlíci, především teda ti nesyrští uprchlíci, budou mít i nadále přístup k nějakým adekvátním humanitárním nástrojům. My jsme chtěli vyjít eh, z toho, že Interagency Standing Committee, eh, což je vlastně taková eh, agentura, která se zabývá eh, spoluprací nejrůznějších agentur, takže my jsme vydali pokyny pro zmírnění násilí, které vychází z pohlaví a eh, říkáme zde, že veškerý humanitární personál by měl předpokládat, že k tomuto násilí dochází a ohrožuje zasažené populace a měli by k němu přistupovat jako k závažnému život ohrožujícímu problému a měli by přijmout určité kroky bez ohledu na to, zda existuje nějaké konkrétní svědectví, nějaké konkrétní důkazy. Prostě my to musíme předpokládat, že k tomuto typu násilí dochází a že ženy a dívky jsou jim zasaženy, i když nemáme dostatek údajů na to, abychom to skutečně dokázali. Prostě z toho musíme vycházet. My jsme během té naší velice krátké sedmidenní mise zjistili, že a skutečně to můžeme eh, podpořit, že dochází k ohrožení žen a dívek. Eh, snaží se zde pracovat nevládní organizace a i vlády, ale eh, ten jejich postup je zcela neadekvátní. Nestačí to. My jsme se setkali s celou řadou typů násilí, se kterými se během humanitárních krizí setkáváme. Je to jednak nucený sex, domácí násilí, znásilňování, sexuální obtěžování, fyzické útoky a obchodování a zjistili jsme, že tyto trestné činy jsou namířeny na ty nejzranitelnější, to znamená na mladé ženy, které pracují, cestují sami, eh, ženy, které cestují s děti, ženy, které mají novorozeňata a kojí, eh, mladé dívky, nedoprovázení, nezletilci, eh, mladé neprovdané dívky, které často sami mají malé děti a lidé s postižením. Našemu týmu se dostávalo často odpovědí, že k tomuto eh, typu násilí, které je založeno na tedy eh, pohlaví, nedochází, ale potom jsme třeba <laughs> našli mladou dívku z nějaké eh, ze země ze subsárské Afriky, která sama cestovala do Německa. Ona utekla před pronásledováním měsíc předtím ze své země a během té cesty do Řecka eh, vlastně eh, musela jaksi dvakrát si něco v uvozovkách zaplatit sexem, jednak aby dostala pas a jednak aby se dostala na člun z Turecka do Řecka. Ona spala eh, dvě noci bez jakéhokoliv přístřežku, bez jakéhokoliv soukromí v Řecku, po té, co se vylodila, neměla žádné žádný přístup ke službám, nebyla schopná se zaregistrovat a nikdo jí nepomohl. Naše zjištění tedy ukazují, že přestože máme důkazy eh, toho gender-based violence, hned po příjezdu jsme to vlastně zjistili, tak jsme na druhou stranu eh, neviděli, že by zde byla jakákoliv prevence proti tomuto typu násilí. A především na těch řeckých ostrovech eh, ta přijímací střediska nesplňují ani minimální standardy na, zmínění, na zmírnění ohrožení eh, tímto násilím. Ta centra jsou přeplněná, nejsou tam oddělené toalety pro muže a pro ženy. Například jedna irácká žena Eh, z toho detenčního centra říkala, že se cítí velice nejistě, když se jde třeba vysprchovat. A to jsou prostě takové základní opatření, to znamená oddělené prostory pro toalety a pro koupel, kterými tedy lze zmírnit eh, to riziko násilí vycházejícího z pohlaví. Skutečně nejsou na těch místech žádné programy, které by na toto nebezpečí reagovaly. A mezi humanitárními pracovníky ve všech oblastech, které jsme navštívili, panuje eh, jaksi přesvědčení, že k těmto trestným činům eh, příliš nedochází, právě proto, že jsou ty činy tak málo ohlašovány. To znamená, ty pracovníci si myslí, že pokud něk, některé činy nejsou ohlašovány, v tomto případě tedy gender-based gender violence, že k ním nedochází. A Rovněž eh, v důsledku toho je velice málo povědomí o tom, kam ti lidé případně se mohou obrátit. Náš tém udělal rozhovor s dívkou, s mladou ženou, která cestovala s holčičkou a tento muž a byli vlastně tam přiděleni k nějakému muži, který je měl doprovázet eh, ale došlo tam ke zneužívání a tato žena poté vlastně neměla nikde, nikde, kam by se mohla obrátit, neměla žádnou podporu. Jaká jsou tedy naše klíčová doporučení? Myslíme si, že je v první řadě lepší koordinace nejen mezi místními a národními orgány v jednotlivých členských zemích, ale také mezi členskými státy. Je třeba lepší koordinace na mezi, mezi mezinárodními a národními a místními nevládními organizacemi. Myslíme si, že často, eh, respektive často dochází k těm eh, násilným trestním eh, činům v oblastech přechodů mezi jednotlivými zeměmi. A e, samozřejmě e, také je třeba, aby pokud žena byla třeba znásilněna e, v Řecku, tak musí mít možnost, jak si, aby, a obrátí se na úřady, tak aby vlastně ty informace šly s ní, aby ona mohla jak si pokračovat do nějaké další země. Takže zde je také třeba zlepšit tu přeshraniční spolupráci. Je třeba lépe vyškolit pracovníky, kteří pracují v terénu. Potřebujeme mít eh, zkušené lidi, kteří vědí, jak k těm ženám přistupovat. Potřebujeme lépe spolupracovat s občanskou společností, s místními skupinami, které se zabývají problematikou žen. A také potřebujeme více eh, ženských tlumočníků, tak aby ty ženy postižené, zasažené skutečně mohly hovořit s ženou. A na závěr musíme také zajistit, že tyto ženy budou mít eh, zajištěny odpovídající služby. Eh, z povahy té krize, z důvodu toho, že ti lidé postupují velice rychle. Je potřeba, aby tam eh, pracovníci vyškolení v této problematice byli přímo na místech, aby také byla zajištěna určitá bezpečná místa, kde by ty ženy jaksi mohli eh, hovořit a také je třeba mít eh, v nemocnicích a v těch eh, zdravotnických centrech určité profilaktické prostředky k dispozici. Musíme být prostě inovativnější v té prevenci a v reakci na GBV. A úplně na závěr bych ráda citovala z našich pokynů, které říkají, že pokud nebudeme schopni postupovat proti těmto trestním násilným trestným činům, že tím eh, vlastně se nám nedaří eh, plnit eh, základní služby humanitárních aktérů. V zásadě, pokud se nám nepodaří bojovat nebo omezovat proti těmto trestným činům, tak to znamená, že nejsme schopni zodpovědně poskytovat těmto lidem humanitární pomoc. My velice eh, vítáme zprávu a návrh rezoluce, ale byli bychom velice rádi, kdyby se také více hovořilo konkrétně o reakci na GBV a myslím si, že by to tedy ještě šlo nějak do toho návrhu usnesení začlenit. Mnohokrát děkuji za pozornost a také chci říci, že zpráva z té naší hodnotící mise bude v následujících dnech zpřístupněna. Děkuji. Thank you very much. Uh, the next... Děkuji vám mnohokrát. Jako další dostane slovo paní Deborah Singer z Asylum Aid London. Děkuji vám mnohokrát za pozvání a za pozvání tedy mě osobně i Asylum Aid z Londýna. Nás vždy povzbuzoval fakt, že výbor FEM se do takovéto míry zajímá o ženské uprchlíky už vlastně celá desetiletí. Rádi bychom také přivítali zprávu paní Hannibal, o které se zde dnes diskutuje. Když dovolíte, začnu tím, že by se zaměřím na jeden konkrétní aspekt této zprávy, ten se týká asilových postupů. Když ty ženy, o kterých tady slýcháme, projdou Evropou a skončí v té zemi, kde chtějí žádat o azyl, musí se jaksi podrobit asilovému procesu. S radostí bereme na vědomí, že ve zprávě se hovoří o celé řadě opatření, která ženám pomohou. No a když dovolíte, já bych těch pět procesů stručně proběhla a vysvětlila jejich rácio. A to, jakým způsobem by pomohly ženám, když tyto žádají o azyl v Evropě. Za prvé, jak už bylo řečeno, je právo na požádání o vyšetřovatelku a tlumočnici. Z těch APT pro ženy je snazší hovořit o svých zkušenostech zejména o zkušenostech s genderovým násilím, jako je sexuální násilí, znásilnění, domácí násilí, ženská obřízka nebo nucené sňatky s ostatními, s dalšími ženami, tedy i s tlumočnicemi. My jsme si provedli určitý výzkum, který e, tento výbor vydal. Je to zpráva o genderových žádostech o azyl v Evropě v roce 2012. To provedlo pět nevládních organizací v celé Evropě, včetně Asylum Aid, a byla to komparativní analýza, která se zaměřovala na devět členských států. Zjistili jsme, že ve většině z nich existovala možnost požádat o e, vyšetřovatelku, ale ne vždy existovala možnost požádat o tlumočnici. Samozřejmě ženy často nevědí, že mohou požádat, aby, byli, aby s nimi rozhovor vedla žena, takže je důležité o tomto informovat. Další postup, který jsme eh, řešili, se týkal poskytování péče o děti během těch rozhovorů při zpracovávání žádosti o azyl. Například zde v Bruselu belgické orgány už více než 10 let takovouto službu poskytují a znamená to, že ženy s dětmi si nemusí vybírat mezi traumatizováním svých dětí a mezi tím, že neřeknou vše, co by říct chtěli během svého rozhovoru při poskytování azylu. Ve Velké Británii už teď tato služba existuje na 50% eh, příslušných eh, úřadů, ale ve zbytku Evropy je to procedura stále velmi vzácná. Dále komplexní školení jak pro vyšetřovatele, tak pro tlumočníky, co se týká sexuálního násilí a traumat. K tomu se pak ještě vrátím. Za čtvrté jde o poradenství. A za páté jde o poskytování informací v souvislosti s asilovým procesem. Tak, e, teď k těm obrázkům, které jsou na těch, na těch snímcích. Ty pocházejí z jedné kampaně, e, která se ve Velké Británii jmenuje The Protection Campaign a snažíme se, aby ministerstvo vnitra Spojeného království tato opatření zavedla. Jedna z těch žadatelek o azyl je umělkyně a ta tato loga pro nás navrhla. Tato kampaň probíhá už jeden rok a ministerstvo vnitra na těchto cílech, které jsem zmínila, už pracuje. No ale my jsme si tyto procedury jen tak nevymysleli. Mají i své rácio. Všechny tyto procedury jsou totiž zmíněny ve třech, jedno, třech různých mezinárodních protokolech. Jednak v mezinárodním protokolu o dokumentování a vyšetřování sexuálního násilí v konfliktních zónách. To je dokument, který vznikl na základě globálního summitu, který eh, vedl eh, Tony Hague a Angelina Jolie před minulý rok v létě. A je svým způsobem ironick, ironií, že opatření v tomto protokolu se mají poskytnout eh, ženám, které jsou terčem znásilnění v zemích jako je Kongo, kde se znásilňování používá jako zbraň a nejsou poskytovány ženám, které cestují do Evropy, aby žádali o azyl. Další protokol je eh, eh, před třemi týdny vstoupivší v platnost směrnice eh, o boji proti viktimizaci. Je to psané zejména pro ženy, které jsou obětmi sexuálního násilí v Evropě, ale může aplikovat může se vztahovat i na ženy, které jsou cílem sexuálního násilí v zemích mimo Evropu v momentě, kdy přicházejí do Evropy a žádají zde o ochranu. A ten třetí dokument pochází z OSN, tedy konkrétně z ženské komise OSN CEDAR, kde se řeší opět násilí páchané na ženách a diskriminace. Takže ta opatření, která zmiňujeme eh, a která jsou uvedená na straně 9 zprávy paní Hannibal, jsou v těchto protokolech, takže existuje zde právní základ, jsou to mezinárodní protokoly, nicméně v asilových systémech v Evropě chybí. Proč jsou tato opatření tak důležitá? Důvod je opět v té zprávě, kterou vydal parlament, kdy se mluvilo o tom, že důvěryhodnost je v jádru odmítání žádostí o azyl. Klíčový důvod, proč se ženám odmítá azyl, je zkrátka protože jim nikdo nevěří. A opět otázka důvěryhodnosti a její důležitosti se zmiňuje ve vašem pracovním dokumentu. Otázka důvěryhodnosti se kromě této vaší zprávy objevuje i ve zprávě UNHCR Beyond Proof, která hovoří o důležitosti hodnocení důvěryhodnosti a problémech, které máme, a také v určitých výzkumných snahách, které jsme podnikli my jako Asylum Aid. Zjistili jsme, že když ženám bylo upře, byl, byl upřen azyl, bylo to vždy, protože jim nikdo nevěřil. A e, pokud to odmítnutí bylo zvráceno dovolacím, byl, eh, dovolacím soudem, bylo to proto, že ten daný soudce, že nám naopak věřil, protože měli jiný stupeň důvěryhodnosti. Zjistili jsme také, že pokud jste žena, je větší pravděpodobnost, že zamítnutí vaší žádosti o azyl bude zrušeno dovolacím soudem. A i o tom je potřeba přemýšlet. Analýzu této věci jsem sepsala v knize Gender in Refugee Law. Eh, je tam jedna konkrétní kapitola a eh, konec konců je to i jedna kapitola eh, v manuálu EU o hodnocení důvěryhodnosti. A konec konců je to i v jednom filmu, který, jak vím, kancelář paní Hannibal bude dávat k dispozici všem ostatním poslancům. Analýza je tedy taková, že zde jsou tři vzájemně související faktory, které stěžují hodnocení důvěryhodnosti u žen. Za prvé, systém dokazování. A to, jakým způsobem se dokazování interpretuje rozhodovacími orgány v žádostech o azyl podanými, eh, podaným ženám. Samozřejmě pro ženy je občas daleko těžší, eh, často daleko těžší získat všechny potřebné dokumenty, aby dokázali svou žádost o azyl. Podíváte-li se na nějakého politického aktivistu, ten má třeba členskou kartičku nebo má nějakou fotografii, kde byl na nějaké demonstraci, ale ženské politické aktivistky se často angažují jinak, například třeba poskytují potraviny nebo ubytování a nemají žádnou dokumentaci. A ženy, které jsou obětmi genderové persekuce, také eh, jen velice obtížně mohou získat jakoukoliv dokumentaci za to, že eh, jste předmětem domácího násilí, na to žádný certifikát nedostanete. A protože nemá, nemají žádnou dokumentaci, musí se ženy obhajovat pouze ústně. A vzhledem k traumatům, které, která často mohou ovlivnit jejich paměť, a vzhledem k ostudě, kterou tyto ženy sami cítí, velice často poskytují pouze takové svědectví, které je nekoherentní, nekonzistentní, má mezery, a e, pak tedy nastane situace, kde tyto tři faktory společně vytvářejí e, skutečné, skutečně obtížné podmínky pro získání pozitivního hodnocení důvěryhodnosti ze strany orgánů. Ta opatření, o kterých mluvím, zejména když se využijí společně, pomáhají zajistit, aby ženy měli, když ne pozitivní, tak alespoň přesné hodnocení důvěryhodnosti. Takže ta opatření jsou ve všech těch protokolech, jsou i ve vaší zprávě, jsou i v tom sdělení, ale je potřeba, aby se dostali i do usnesení eh, parlamentu. Tyto procedury by pomohly ženám překonat ten nedostatek koroborujícího důkazního materiálu. Pomohlo by jim to zajistit, že jejich svědectví je koherentní, konzistentní a úplné. A pokud byste tato opatření zavedli, znamenalo by to, že byste měli e, možnost lépe harmonizovat standardy v celé Evropské unii, které jsou zatím, jak víme, velice variabilní. Jsou to opatření, která byste mohli zapracovat do genderových pokynů EU, což paní Hannibola a ostatní doporučují. Je naprosto zásadní, aby ženy dostávaly přesné hodnocení důvěryhodnosti, protože jedině tak bude moci proběhnout spravedlivé rozhodování o udělení nebo neudělení azylu. Takovéto přesné hodnocení důvěryhodnosti je naprosto zásadní pro ženy, které přicházejí do Evropy, aby zde žádali o ochranu před zneužíváním a nedodržováním lidských práv v jejich zemích původu. Děkuji vám za pozornost. I'm now taking over the... Tak vypadá to, že předsedat teď budu já a poprosila bych Poprosila bych čtvrtou naši řečnici Kristýnu Mekersjesjö z Jala Trapan z Malmö ze Švédska. Je to předsedkyně Jala Trapan a bude hovořit o eh, integraci prostřednictvím sociálních podniků. Thank you very much for invite the invitation. Děkuji vám mnohokrát za pozvání. Jsem zvlášť ráda, že jsem tady, protože tento projekt sociálních podniků začal se založením Evropského sociálního fondu. Jala Trapan pracuje na integraci prostřednictvím sociálních podniků. Je to takové ženské družstvo, které je řízeno neziskovou organizací a je charakterizováno participací a empowermentem. Výhody pro jednotlivce jsou pro nás důležitější než zisky. Jala Trapan uspořila, respektive získala asi 80 milionů švédských korun od eh, počátku, tedy od státu, od obcí a to všechno jen za čtyři roky. V Rosengoru je potřeba mít dost matek, které se cítí dobře, prospívají a vydělávají vlastní peníze. Je potřeba vytvářet nová pracovní místa, která nebudou řízena jen ziskem, ale kde bude i prostor pro participaci, zapojení se do komunity a pro, pro demokracii. Jaká je cílová skupina Trapan? Jsou to ženy, primárně tedy rezidentky Rosengord v Malmö, což je oblast, kde je vysoké procento imigrantů, ale také vysoká míra nezaměstnanosti. Tyto ženy často nemají profesní zkušenosti, nemají ani školení, a to jak tedy pro své země původu, tak pro Švédsko. Neumí ani pořádně švédsky a stojí tím pádem zcela stranou trhu práce. Přičemž ale žijí ve Švédsku už mnoho let a velice často jsou opakovaně na nemocenské dovolené. Naše organizace pracuje v oblasti sebeposilující kolaborace a vzdělávání. Participace je důležitá pro demokratické procesy a stejně ta kolaborativní práce. Prostřednictvím naší neziskové asociace prosazujeme podnikatelství, snažíme se o interakci s ostatními aktéry v našem okolí, poskytujeme hodiny švédštiny a další školení v ostatních oblastech. Jaké jsou pozitivní výsledky naší práce? Už po prvním roce jsme viděli, že eh, když k nám ženy přicházely s velice nízkým sebevědomím, tak najednou získávali eh, vlastní důstojnost a byli na sebe pyšné. Celou dobu, co tyto žili, ženy žily ve Švédsku, byly závislé na dávkách a najednou jsou schopny si vyjedna, vydělávat vlastní peníze. Velice často byly nemocné, najednou nemocné skoro nejsou. Velice často se objevovala závislost na lécích a to je fenomén, který začal mizet. Tyto ženy neměly skoro žádné sociální kontakty, ale najednou si vytvořili velice bohatou síť sociálních kontaktů. Byly nemocné, najednou jsou zdravé. Dole vlevo vidíte Muhameda Junase, nositele Nobelovy ceny, který nás navštívil v nedávné době a který se sociálními podniky hodně pracuje, proto ho zmiňuji. Jaké jsou další pozitivní výsledky naší práce? Ty ženy bývaly zcela anonymní a najednou jsou vidět ve společnosti. Žádná z nich nikdy například nevolila ve volbách. Dnes volí všechny, protože si myslí, že mají dostatečný význam pro společnost. A to nejdůležitější je, že si dokázali i doma vybudovat velice silnou pozici a mohou být příkladem pro děti. Bývali osamělé, teď se zapojují do společenského života, byly naprosto bezmocné a najednou jsou angažovány v rozhodovacích procesech a mají dopad na společnost. O to nám jde v tom našem spolku, že rozhodujeme všichni společně. Bývali soustředěni pouze v Rosengor a teď se dokonce, teď se stěhují pryč, dokonce některé z nich i do Istanbulu. Což byla tedy ovšem cesta, kterou ty ženy podnikly bez mužů a bez dětí. Mývali pocit, že nemají vůbec žádnou hodnotu, ale najednou mají sami pocit, že jsou potřebné a že dokáží něco změnit. Jaké jsou naše komerční činnosti? Máme catering, kavárnu, vaříme obědy, vyrábíme marmelády, poskytujeme eh, úklidové a konferenční služby, a pro, provádíme také studijní návštěvy, různá školení a e, cesty s výkladem. Sepsali jsme také dvě knihy. Jedna se jmenuje Road to Jala, což je kniha o těch ženách jako takových, které vyprávějí své příběhy, jak se do Jala trapem dostali, tedy jako uprchlice. A ta druhá kniha se jmenuje Jala Trapan So We Did It, což je takový manuál, který lze, který může být použit vlastně kýmkoliv. Jaká je naše struktura? Máme tyto různé odbory, řekněme, které mají své zaměstnance. Když jsme začali před pěti lety, tak nás bylo osm. A šest z nich pracovalo pouze na 25%. A dnes, o pět let později, je nás 29 a většina pracuje buď na plný úvazek nebo na tříčtvrteční úvazek. A v každém tom odvětví máme i učně, řekněme, eh, ze stejného, jaksi, se stejnou historií jako přímo ženy Nela Trapan. A zajišťujeme eh, také řádné školení a myslíme si, že tento systém funguje dobře, protože i ty školitelky zažily vlastně to samé, co eh, ty uční. Co se týká o naši studiovou práci, tam se orientujeme zejména na udržitelnost a recyklování. Spolupracujeme s celou řadou designérů a soukromých podnikatelů. Máme také velice důležité klienty, máme eh, naprosto unikátní eh, smlouvu s jedním velkým podnikem. Jsme jediná organizace svého druhu, která takovouto smlouvu má. Po pěti letech jsme zjistili, že už se po třetí musíme přestěhovat, protože to naše studio už je zkrátka příliš malé a potřebujeme expandovat. Co se týká našich kuchyňských služeb, tam poskytujeme tady ty marmeládové, obědové a cateringové služby, kde se tedy orientujeme zejména na blízkovýchodní kuchyni a zajišťujeme i různé akce. Co se týká našich úklidových a konferenčních služeb, tady e, uzavíráme dohody s různými firmami, státní zprávou, ale i jinými organizacemi. E, většinou zajišťujeme úklid v kancelářích. Máme zhruba 10 klientů, a prosím, všechno, o čem e, tady mluvím, jsme dokázali společně. To je, myslím, to nejdůležitější. A také se snažíme neustále se vyvíjet, takže máme různé rozvojové projekty. E, jeden z nich se jmenuje IALAS e, Cesta do práce, což je ve spolupráci s veřejnými orgány Malmö a s veřejnými službami, kde máme 40 žen ročně, které jsou školeny eh, v oblasti pracovní kultury a v oblasti práce v kuchyni společně s našimi ambasadorkami Jalas. Máme také projekt Jalas Ambassadors, což je projekt, kde spolupracujeme s Evropským sociálním fondem, kde v podstatě informujeme o sociálních podnicích. A pak je zde ještě jeden projekt, ten se jmenuje Jala in Skolne, což je tedy eh, jich Švédska. A tam spolupracujeme s ABF v Malmö a eh, se sociálním investičním fondem pro sklonský region. A to je způsob, jak spustit další pobočky, kterých už několik dokonce máme. Eh, ta kniha Jala So We Did It se prodává zhruba v šesti dalších společenstvích, která všechna čelí stejným výzvám bez ohledu na to, z kterého jsme města nebo z které jsme země. No a nakonec myslím si, že mohu říct, že jsme byli úspěšní, protože jsme se zaměřili na to, co máme společného, bez ohledu na naše etnikum, kulturu nebo hospodářsky rozdílné pozice. A zaměřili jsme se také na možnosti, které mohou nabídnout sami ženy. My nikdy žádnou ženu nenutíme se měnit, ale dáváme jim veškeré nástroje a příležitosti, aby tak učinit mohli, pokud chtějí. To je vše. Děkuji vám za pozornost. Thank you. I'm sure you'll look Děkuji. Jistě se se mnou budete se mnou souhlasit, že naše expertky eh, byly velmi zajímavé a přinesly spoustu nových myšlenek. Paní Kiengi bych eh, teď vyzvala, aby řekla několik eh, slov, protože je zpravodajkou za výbor LIBE k této zprávě, ke stanovisku k této zprávě a vidím, že je tady. Věřím, Děkuji mnohokrát. Já především chci poděkovat za eh, pozvání na vaše veřejné slyšení. Pro mne je čest a potěšení, že zde mohu s vámi být v tomto okamžiku a jsem velice ráda, že jsem si mohla vyslechnout také vaše expertky a všechny prezentace, které zde zazněly. A nejsem zde tedy pouze z osobních důvodů, ale také proto, abych eh, váš příspěvek začlenila do zprávy z vlastní iniciativy výboru LIBE, u které jsem spolu s pravodajkou. Titul té zprávy je Situace v oblasti Středozemního moře a potřeba holistického přístupu k fenoménu migrace. Jistě tedy pochopíte, jak je pro mne důležité, že zde jsem, že vás poslouchám a pokusím se také zohlednit a využít eh, vaše příspěvky eh, při naší parlamentní práci. Téma, kterým se dnes zabýváte, mi velice leží na srdci a je to zároveň pro mě i něco velice osobního, vedle toho, že je to také mým úkolem jakožto členky Evropského parlamentu. Já jsem již v minulosti se zabývala tématikou žen, myslím si, Eh, hovořilo v souvislosti s maputským protokolem, což je vlastně charta pro zadržení, za chovávání základních eh, lidských práv žen a za odstranění veškerých forem eh, diskriminace vůči ženám. A tento eh, protokol je velice důležitý, protože se o něj zasadily sami africké ženy, které v něm jasně říkají, jaké jsou jejich eh, potřeby, čím se cítí ohroženy a eh, snažili se tedy to chci dát do oficiálního dokumentu Africké unie. 15 zemí ho podepsali 28 zemí ho ratifikovalo, ale celkem je v Africe zemí 54, takže zde ještě zbývá spousta práce. Zpráva paní Anibol přesně popisuje situaci, ve které se nacházejí stovky a tisíce žen a dívek, které v našich členských státech hledají mezinárodní ochranu. Zpráva se opírá o ten základní rámec, v jehož rám, v němž se musíme pohybovat. Jde tedy o to, že ženy jsou e, často znevýhodněné, ohrožené a mají jiné podmínky než muži. Nesmíme zapomínat, že většina žen, které jsou na útěku, vlastně e, nakonec azyl nezískají, protože se velice e, často ta jejich cesta ukončí mnohem dříve. A to proto, že některé ženy ještě dříve, než dorazí do své cílové země, jsou eh, zasaženy násilím. A i pokud azyl získají, tak to pro ně ještě neznamená automatickou záchranu, protože eh, násilí vůči ženám se nezastaví na hranicích té přijímající země, ale pokračuje i v té asilové zemi. Takže tyto zem, ženy jsou vlastně po celou svou eh, cestu eh, pronásledovány tím ohrožením a často to pokračuje i na eh, v té zemi cílové. My jsme zatím k té migraci přistupovali především z pohledu mužů a myslím si, že nyní je nejvyšší čas tento přístup změnit. Musíme připravit a provádět asilovou a migrační politiku takovou, která přihlíží k problematice pohlaví. Ženy mají často eh, problémy eh, sdělit, eh, co potřebují, vůbec to, aby byly vyslechnuty a často se stane, že když je žena například znásilněná, tak úřady potom po ní chtějí důkazy. A to je pro ty ženy samozřejmě velice pokořující. Měli bychom tedy ženám nabídnout nejen adekvátní služby a ubytování, ale také poskytnout odpovídající psychologickou pomoc a naprosto zakázat zadržování žen, které byly podrobeny násilí, případně Eh, ženy, které jsou těhotné. Měli bychom eh, během eh, té doby, kdy tyto ženy čekají na asilové řízení, jim poskytnout nějaký ženský doprovod, měli bychom jim usnadnit integraci do společnosti a na pracovní trh, usnadnit přístup ke vzdělávání. Myslím si, že toto je velice důležité. Tento aspekt, tedy genderový aspekt, je třeba zdůraznit i při integraci. Já jsem eh, ve zprávě kolegyně eh, Hannibal nalezla formulaci, že eh, lidem, kteří prchají před násilím, je třeba nabídnout bezpečné a legální cesty příchodu do Evropské unie. My tento princip začleníme také do naší zprávy z vlastní iniciativy. A na závěr mi dovolte ještě obecnou poznámku k situaci žen. Já jsem se právě vrátila z Burkiny Faso kde jsem eh, byla součástí eh, pozorovatelské volební mise Evropské unie a monitorovala jsem tam výsledky voleb za Evropskou unii. Viděla jsem eh, velice přímo závazek a odhodlání žen účastnit se činnosti občanské společnosti. Bohužel tam stále ještě chybí plná účast žen v životě politickém. To, že, že nám se často brání v tom, aby měli eh, stejné pozice jako muži, aby měli tedy rozhodující politické, rozhodovací politické pozice. O tom svědčí i to, že ze 14 prezidentských kandidátů byly pouze dvě ženy, navíc ještě velice omezenými reálnými šancemi na zvolení. Já jsem hovořila s naším týmem analytiků, ve kterém byla jedna odbornice, která se zabývala genderovými otázkami a která velice podrobně o tom hovořila. A já se domnívám, že ochrana žen je že to právě eh, jde i eh, cestou eh, skrze posílení té rozhodovací kapacity žen. Takže já bych ještě jednou chtěla velice ocenit eh, vaše projekty, vaše prezentace a doufám, že v našem výboru a v naší zprávě je náležitě zohledním. Děkuji za to vystoupení a nyní přejdeme k vystoupením stínových zpravodajů a první je paní krátce, byl. Děkuji. Já zde hovořím za Barbaru Materu, která je stínovou zpravodajkou, která tu není. Chci říci předem, že to bylo velmi inspirující vyslechnout si naše panelistky, expertky a určitě eh, budeme tyto eh, věci přenášet na půdu našeho výboru EPP a děkuji za práci eh, jednak OSN a jednak celé komunitě nevládních organizací, které pracují ku prospěchu žen. Chci poděkovat Chris Kristýně ze Švédska, já jsem navštívila ten jejich projekt a vy jste velmi pěkně popsala tu situaci, Mm, e, ta oblast Rosengord je popsa, popisována jako velmi obtížné ghetto, kde je velmi těžké integrovat e, tyto mm, uprchlíky, obyvatele, e, kteří jsou na okraji společnosti, pomáháte jim se integrovat a můžete být velmi dobrým příkladem toho, že právě ženám se zde eh, dostává určitého posílení jejich postavení a právo mocí a tím eh, to bylo velmi, mm, eh, velmi zajímavé. To jsem tedy odbočila a nyní budu hovořit za kolegyni to, co by ona chtěla říci. Za prvé, děkuji paní Hannibal za velmi kvalitní zprávu, zejména Eh, ta otázka eh, genderově citlivého přístupu, který by měl být průřezově v rámci celé eh, asilové a migrační politiky a skutečně násilí založené na genderu jde mm, zejména tedy ovlivňuje ženy a mladé dívky, ale také sociální, tedy pardon, sexuální vykořišťování a ženská obřízka jsou také velkými tématy. Zmínila také otázku boje proti obchodování s ženami nebo s lidskými s, s lidmi, eh, protože celé, hodně lidí je obchodováno za účelem sexuálního vykořišťování. Vyslovuje zde podporu tomu, aby eh, co největší počet členských států podepsal úmluvu eh, na potírání násilí a eh, také mm, statistické, vytváření statistických a sběr statistických údajů, které by odrážely ženský nebo genderový pohled. Eh, je tady celá řada eh, věcí, které spadají do pravomoci výboru LIBE nebo jsou eh, subsidiární, zejména odstavec nebo článek 7 zde hovořím za kolegyně Materu. To, co je v odstavci 7, je, to se týká seznamu bezpečných zemí a ten seznam bezpečných zemí žádným způsobem uh, Eh, nesnižuje to, že je třeba vyhodnocovat žádosti individuálně. I když pocházíte ze země, která je takzvaně bezpečná, tak máte právo na individuální vyhodnocení vašeho případu a je zde zásada eh, non-refoulement. Takže ta interpretace by Nemyslím, nemyslím si, že se to tak myslí, že bychom měli mít zvláštní tyto seznamy pro ženy a muže, že by pro ženy byl ten seznam, seznam odlišný. To by se velmi obtížně přijímalo a implementovalo paní Mater také říká, že zde máme v tom balíčku již ustanovení, které se týká eh, zranitelných osob, Eh, obětí násilí, znásilnění, obětí eh, ženské obřízky. Takže máme zde v tom balíčku toto opatření, které hovoří o tom, že je potřeba zohlednit specifické eh, potřeby článek 10, to je otázka ženských vyšetřovatelek a ehm, tlumočnic, ale myslím si, že tady by nemělo být k tomu ještě navíc nějaké další školení, eh, proškolování, to je opět v tom balíčku. Nyní k článku 9, podpoření transparentnosti a eh, sběru statistických údajů, ale to se jeví jako velmi obtížné v současné době pro členské státy, aby naš, aby byli schopni oddělit údaje za ženy. Možná se to eh, liší člen, mezi členskými státy eh, detenční zařízení. Všude o textu vy tam píšete detenční zařízení. Není tady nějaké eh, jaksi terminologické směšování. Tady jsou detenční zařízení a vedle toho mohou být eh, eh, eh, ta přijímací centra a není to vždy totéž. 14 Eh, přístup eh, novinářů, svoboda slova, to je spíš pro Libe a to tež 15 eh, trvání řízení a trvání zadržení. Další věc, sjednocování rodin. A vlastně co chceme říci, že bychom se měli zaměřit jenom na otázky specifické pro ženy, ale nikoli na celý ten azylový balíček. Eh, mohu ještě pokračovat sama za sebe, anebo dostanu ještě jednou slovo, jak chcete postupovat. Nyní je to pro stínové zpravodaje eh, je a potom dostanete slovo za sebe. Takže to tolik bylo za stínovou zpravodajku paní Materu. Malin Bjork za GUE. Děkuji, děkuji také pozvaným expertům mně to eh, velmi otevřelo obzory. Jako stínové zpravodajce chci poděkovat Mary eh, Hannibal za ten návrh, který považuji za vynikající. Já chci říct, ano, máme asilový balíček, ale ten nefunguje pro ženy. Je potřeba, abychom měli specifická doporučení, která se zaměří na ženy, aby to fungovalo i pro ženy, protože můžeme říci, že ten asilový balíček nefunguje vůbec, ale to je jiná, jiná záležitost. Já přejdu do švédštiny. Takže si prosím, vemte sluchátka. som både som har nämnts av våra experter men som också du som rapportör Mary tar upp att man ska se till att je důležité to, co bylo zmiňovány no expertkami a to, co říkáte vy, paní zpravodajka, všechny ženy mají nárok na ochranu a nejsou zcela bezpečné způsoby um, toho asilového procesu eh, Eh, spíše se dává přednost eh, eh, mladým a schopným a ostatní naopak zůstávají, zůstávají v pozadí. My musíme mít legální přístupy k azylu pro tyto ženy. A týká se to i dalších kategorií osob, nejenom žen, ale tady hovořím o ženách. Expertky hovořily o uprchlících a o trase přes západní eh, Balkán. My jsme také eh, navštívili ta místa a slyšeli jsme obdobné věci jako vy, ale je třeba přijmout speciální opatření, aby se zabránilo eh, genderovému násilí. My jsme slyšeli skutečně o ženách, které porodili a druhý den již pokračovali v cestě a to je naprosto nepřijatelná situace. Dochází k tady eh, genderovému násilí, dochází k tomu a je třeba tomu bránit a zabraňovat. Pokud jde o ochranu a míru ochrany žen, tady je třeba jasně se vyslovit, protože často ženy eh, a jejich žádosti nejsou řádně procesovány a jejich eh, ta jejich situace není přiměřeně posuzována. Pokud jde o obchodování, tam vidíme, že ženy, které jsou oběti obchodování, jsou posílány zpátky v Itálii. Eh, bývají nebo byly, jsou případy, kdy ženy z Nigérie byly vráceny zpět. Máme legislativu, nicméně není uplatňována. Pokud jde o oběti obchodování, ano, musíme mít eh, evropská doporučení, pokyny, Eh, většina věcí, která je ve zprávě, je, je z naší strany podpořena. Máme tady určitá konkrétní doporučení na zlepšení. Pokud jde o integraci, ta myslím si, že projekt Jala Trapen je příkladným projektem. Členské státy mají různé takové systémy a projekty, ale myslím si, že toto je příklad, jak věci mohou a měly by fungovat E, na místo toho, aby zde byli pouze soukromí zaměstnavatelé, kterým jde jenom o zisky a využití fin, fin, dostupných financí fondů. Tady je to forma družstevní, kdy, kde, kde hlavním cílem je zapojit lidi. E, díky informacím od expertek si myslím, že ta zpráva bude eh, vynikající a těším se na ní a musíme skutečně tyto věci vnímat v genderové perspektivě. Děkuji. Děkuji pan Sebasti za zelené. Děkuji mnohokrát, paní Hannibal, za vaši práci, za vaši zprávu a také za zorganizování odpoledního slyšení. Já bych chtěl eh, omluvit kolegu Urtasura, který se velice zajímá o tuto zprávu, ale on se právě stal otcem, eh, takže bohužel nemohl jaksi skloubit eh, tentokrát ten otcovský život, život otce s životem člena Evropského parlamentu. Ale určitě by chtěl říci následující věci. Já si myslím, že je naprosto eh, jasné, že eh, nám, že tedy společný asilový systém se v současnosti neaplikuje. Evropa vystavila bariéry a brání eh, lidem v přístupu k asilu a my vlastně ty lidi nutíme, jak to kolegyně již říkala, aby přicházeli ilegálně a oni potom eh, často v důsledku eh, toho se ocitnou eh, v, v moci převaděčů a vlastně ti lidé, kteří žádají o azyl, se potom stanou ilegály. Byť tedy žádná osoba, která žádá o azyl, vlastně ilegálním migrantem není. Evropa ale vlastně nic nedělá, aby tomu zabránila, protože neumožňuje, aby ti lidé přicházeli legálně a uplatnili tak své právo na azyl. A samozřejmě má to potom ještě eh, další bumerangový efekt, eh, ten spočívá v tom, že osoby, které žádají o azyl, jsou potom v úvozovkách považovány za eh, osoby ilegální, my potom se proto k těm lidem eh, stavíme eh, negativně, přijímáme je negativně a vlastně se stavíme negativně k těm lidem, kteří chtějí zlepšit své životy a žádat tedy o mezinárodní ochranu. Já bych chtěl říci na adresu paní zpravodajky, že si myslím, že její zpráva je velice jasná a přínosná. Myslím si, že potom všem, co jsme zde slyšeli od čtyř eh, panelistek, bude možno zprávu ještě zdokonalit a obohatit o velice zajímavé údaje. A myslím si, že jde Eh, navzdory eh, tomu, co zde dnes bylo eh, řečeno, že v podstatě je jasné, že nemáme dostatečné jaksi údaje o tom sexuálním násilí na ženách. A Rovněž nám chybí eh, příslušná odborná eh, příprava těch lidí, kteří by tento eh, typ násilí měli zjišťovat jak v přijímacích střediscích, tak přímo na hranicích. To je samozřejmě velice znepokojující. Souvisí s tím i ten seznam tzv. bezpečných zemí. Evropa v současnosti vrací lidi do zemí, které vlastně vůbec nejsou bezpečné. Vrací tam tedy lidi, kteří se snaží žádat zde o azyl. A v podstatě celou řadu těch lidí vůbec nevyslechnou. Stává se tomu tak na španělské eh, hranici v Africe, eh, tedy eh, na těch španělských územích Ceuta a Melilla. A španělští úředníci je tam prostě eh, vrátí. To znamená, že ti lidé se vrátí do Maroka, přičemž Maroko je eh, zemí, kde vlastně eh, se ty násilné činy vůči ženám neposuzují podobně jako u nás. Ani ta nucená manželství tam nejsou vlastně zákonem postihována. Takže my často k té situaci toho, že ti uprchlíci nemají žádnou obranu, spíše přispíváme. A myslím si, že je naprosto jasné, aby v té zprávě jasně bylo zmíněno, že my nemůžeme vracet žádného žadatele o azyl do zemí, kde, které jasně neuznávají rovnost eh, žen a kde nemají eh, nějaké zákony, které by chránily ženy proti eh, násilí ze strany mužů. Prostě eh, takovéto ženy vracet nemůžeme a musíme bojovat proti deportacím takovýchto žen, jako o tom hovořila kolegyně Björk. Víme, že často jsou ženy vraceny do takovýchto zemí jsou to například ženy, které byly eh, využity při eh, jaksi obchodování eh, s ženami, byly předmětem zneužití. Víme, že se to děje a musíme proti tomu bojovat. Jinak celé to slyšení bylo velice zajímavé. Děkuji všem panelistkám za velice zajímavé, různorodé pohledy na celou věc a samozřejmě děkuji i paní zpravodajce Hannibal. Děkuji. Poslední stínový zpravodajů je paní Ajuto. Děkuji. Já budu hovořit stručně. Již zde zazněla řada věcí, jak z úst panelistů, tak z úst kolegů. V té zprávě určitě je nejdůležitější ten požadavek stanovit bezpečné legální cesty do Evropské unie. O tomto tématu se také dlouze debatovalo v naší delegaci, my jsme to zdůraznili i v jiných zprávách Výboru pro občanské svobody a myslíme si, že to je skutečně jediný možný způsob, jak zaručit dodržování lidských práv a také právo těch lidí, kteří utíkají ze zemí, kde jsou například mučeni, kde život vlastně nic neznamená, netýká se to pouze žen, ale vlastně lidský život obecně tam nic neznamená a musíme eh, jakožto Evropané zaručit eh, těm eh, lidem ta základní práva. Potom je zde ještě celá řada aspektů, o kterých se zatím příliš nehovořilo, nebo si o nich hovořilo povrchněji. Je zde tedy ta otázka integrace. Já určitě se budu snažit v rámci pozměňovacích návrhů začlenit do té zprávy odkaz na integraci Paní eh, Hannibal se o tom již částečně v úvodu zmínila. Po pařížských atentátech došlo k exponenciálnímu nárůstu různých forem násilí a netolerance, především vůči eh, ženám, které nosí závoj. Došlo asi k 30% nárůstu těch eh, různých negativních projevů vůči těmto ženám. Ženy jsou obecně mnohem zranitelnější, protože oproti mužům vlastně ta žena je velice snadno jaksi zjistitelná, e, protože je nějakým způsobem oblečena. A to je velice diskriminační. A naráží to na ten prvotní cíl institucí a nás všech a tím je tedy snaha o co největší integraci. Všechny problémy, které Evropa měla, má a bude mít, vyplývají e, z problematiky nedostatečné integrace a na to se právě e, z těchto důvodů musíme soustředit. Eh, ženy, uprchlice, které přicházejí do Evropské unie, často chtějí odhodit své tradiční oděvy, chtějí chodit oblékány západním způsobem, ale často skupiny, ve kterých se pohybují, eh, nějaké eh, etnické skupiny, ve kterých tyto ženy e, žijí, jim to neumožňují. My bychom ale to měli spíše podporovat, protože i v rámci integrace existuje e, řada násilí právě vůči těm ženám, které chtějí e, přijmout západní způsob života. V Itálii je takovýchto případů mnoho. Myslím si, že to jsou takové drobné kroky, které vedou k integraci. V žádném případě nelze o to, abychom někoho nutili, aby odhodil svůj tradiční oděv nebo svůj tradiční způsob života. Ale zde jde o svobodu volby. Ty lidé prostě eh, často, ty ženy prostě často tuto svobodnou volbu nemají. Děkuji. Thank you. That, that's the, the last of the... <clears throat> Poslední ze Toto byla poslední stínová zpravodajka. Já bych ráda na toto zareagovala, eh, pokud jde o integraci. To o tom tady ale nehovoříme. My hovoříme o těch, kteří přicházejí jako uprchlíci a integrace ve smyslu nalezení práce a určitého umožnění budoucího eh, života, pokud zde chtějí zůstat. Jsou některé členské státy, které jsou velmi tolerantní k tomu, tomu, co kdo nosí a nevím o tom, že by byly studie, které by prokázaly, že to, co nosí, vede k nějakým větším rasovým napětím a já si myslím, že taková tolerance je uh, Eh, dobrá, protože to, jak lidé vypadají, je jejich základní právo. Nyní eh, tedy další zbytek řečníků. Děkuji. Já chci poděkovat za tuto velmi dobrou zprávu a v souvislosti s některými věcmi, které zazněly od expertek, mám tady jednu otázku, kterou považuji za šokující, věc, kterou považuji za šokující, že uh, ty ženy porodí na cestě a pokračují hned v cestě, protože by se bojí, že se nedostanou do Evropy. Není to jednoduchá eh, otázka. Chtěla bych skutečně váš názor slyšet. Co si myslíte, že by se mělo eh, dělat? Nechceme ženy zadržovat, zvláště ne těhotné nebo ty, které právě porodily. Nechceme použít nějaké no, donucovací prostředky, nechceme jít proti eh, vůli žen, které chtějí odělit do Německa, do severní Evropy. Já nevím, chtěla bych od vás slyšet reakce. Vy jste z zmiňovali, že krize eh, uprchlic je taková, že vyžaduje urgentní reakci a, a aktivity, vzhledem k tomu, že se blíží zima, či už je tady, takže Mnoho z těch žen je ve velmi stresových situacích a když si to představíme, mnoho z nás má děti, jak bychom se cítili, to by mne zajímalo. A potom chci zmínit otázku dívek. Eh, dívky mezi ženami jsou ještě zranitelnější skupinou a všechny ty věci, obchodování, prostituce, sexuální zneužívání a vykořišťování, Eh, ženská obřídka, to jsou všechny eh, věci, které by měly být důvodem pro udělení eh, azylu. A to je i v té vaší zprávě. Tady bychom měli ještě však více zdůraznit mladé dívky. Otázka obchodování, kterou zde zmiňujete, to bych zmínila ještě více Vzhledem k tomu, že máme směrnici o boji proti obchodování a ta by měla být prováděna, jde o to, že členské státy nedělají to, co by měly, neprosazují eh, tu, eh, tu, eh, tuto směrnici a je to určitá kultura beztrestnosti, která se tím rozrůstá. Eh, přemístění, když se podíváte, nebo na resettlement, když se podíváte z eh, Turecka, to je jenom několik tisíc, které byly přesídleni eh, bylo by mnohem lepší, kdyby ženy měly legální přístup do Evropy a mohly by se tak ženy a děti vyhnout genderově souvisejícímu násilí. Eh, detenční eh, funkce, to je, tady je zase důležité ochrana dětí. V asilovém balíčku se říká, že děti, dívky by nikdy neměly být zadržovány eh, v nějakých centrech. Jsou nejdříve dětmi a potom také migranty a to není ani jedno důvodem pro zadržování. A konečně integrace, přístup ke vzdělání, eh, zdravotní péči, to je jasné, že je nezbytné. A poslední věc, já jsem navštívila Lampedusu, vedla jsem delegaci Libes eh, s kolegyní Cecílí a byli jsme na účastny operace Marsikuro eh, italského námořnictva a také v Turecku v Bodrumu. A chci zdůraznit úlohu neziskových nevládních organizací v této oblasti. Vy, co říkáte, ano, to je vše eh, pravda, Evropský soudní eh, dvůr rozhodl, že není možné nikoho eh, posílat zpátky s výjimkou dublinských pravidel, takže já bych chtěla vyslovit poděkování a úctu těm neziskovým organizacím, jsou to soukromé eh, organizace Lékaři bez hranic a další eh, organizace, které dodržují ta pravidla, mají oddělené eh, ubytování a zařízení pro děti a ženy specificky identifikují ty obchodní cesty z Nigérie a snaží se ženy Eh, rychle dostat z těch eh, lodí do, eh, těch, do toho systému ochrany. Také v Turecku v Bodrumu jsme viděli, že pohraniční hlídky spolupracovaly s ženskou organizací Tadir v Tureckou, která se snaží identifikovat oběti obchodování a sexuálního násilí. Takže máme velmi dobré příklady mezinárodního zapojení neziskových organizací v oblasti genderových otázek. Chtěla jsem to zmínit a těmto organizacím poděkovat. Děkuji. Děkuji. Já již eh, nevidím nikoho přihlášeného do diskuse. Julie, prosím. Já nechci zbytečně prodlužovat eh, náš dnešní čas, ale musím souhlasit s tím, že poté, co jsem si vyslechla naše expertky, které mám takovou směs pocitů pozitivních i negativních, je to velmi stresující vyslechnout si ty konkrétní eh, příběhy, životní příběhy, pokud jako žena, která má děti, tak se to poslouchá s velkými obtížemi, ale mám také uh, velmi pozitivní pocity, protože já sama eh, eh, v minulosti jsem se věnovala sociálnímu podnikání a viděla jsem takovou, takové úspěšné projekty v severovýchodní eh, Anglii, odkud pocházím, tam, kde je vůle vytvářet alternativní hospodářské systémy, můžete lidem zajistit nejenom práci, ale také naději a a ukáže se, že někteří, kteří se jeví jako nejvíce znevýhodněni a na okraji, jsou skutečně nejpodnikavější a naučíte se lecos o odolnosti. Nicméně mm, nadále mne trápí otázka zadržování e, a zajímalo by mě, co si myslíte o vyjádření Donalda Tuska, že e, by měli být eh, uprchlíci zadržováni po 18 měsíců a jaký dopad to bude mít na ty nejzranitelnější, tedy na ženy a děti. Děkuji, Julie. Ještě někdo z eh, Eh, poslanců, poslankyňci přeje vystoupit. Pokud tomu tak není, tak se vrátím k našim čtyřem eh, expertkám a začneme s Kristín, tedy od konce. Každá máte asi pět minut, eh, prosím. Budu vděčná, pokud tuto dobu udržíte. Já to do svenska, Budu hovořit švédsky. Já jsem nebyla na toto připravena, ale poslouchala jsem tři kolegyně zde této mé levici a velice mne zasáhlo to, co jste říkali, zapůsobila na mne ta práce, kterou odvádíte. My žijeme v poměrně chaotickém světě, A myslím si, že je vždy možné říci z historického pohledu, že největší eh, dopady má tato krize a všechny ostatní krize na ženy a děti. A kdekoliv je možno jejich situaci zlepšit, byť eh, o stupínek, je to velice důležité, protože to pro tyto lidi může znamenat skutečně hodně. Pokud se podíváme na jednotlivé návrhy, o kterých jsme zde dnes odpoledne slyšeli, tak si myslím, že kdyby se je podařilo realizovat, tak by to mělo obrovské dopady, způsobilo by to obrovské eh, rozdíly, pozitivní rozdíly. A myslím si, že je třeba ta navrhovaná opatření aplikovat eh, do praxe co nejdříve. Dále je třeba si uvědomit, že veškeré ty jevy jsou navzájem provázané. Není pravda, že jakmile dorazíte do své cílové země, jsou všechny vaše problémy vyřešeny. Já chci říct si ze své vlastní zkušenosti, že kdykoliv v Evropě dnes žijete, tak vždy potřebujete spolupráci, spolupráci nevládních organizací s tou státní úrovní. A tyto dvě úrovně prostě se musí sejít, musí spolupracovat. Je potřeba nalézat nové cesty této spolupráce. A o to se ve Švédsku snažíme. My se snažíme eh, co nejvíce eh, využít eh, odhodlání lidí, připravenost něco dělat, a já skutečně doufám, že všechny ty změny a návrhy, které jsme zde dnes odpoledne vyslechli, budou provedeny, budou uplatněny a to co nejdříve. A také doufám, že všechny členské státy tyto změny podpoří. Děkuji mnohokrát, děkuji také, že jste dodržela řečnický čas. Dále Debora, prosím. Děkuji. Já bych eh, navázala na několik věcí, které souvisejí především s tou asilovou procedurou. Hovořilo se zde také o bezpečných eh, zemích a zadržování žadatelů. Pokud jde o ty bezpečné země, zde eh, hovoříme o tom, že je třeba mít ty asilové postupy zohledňující pohlaví. A do toho je třeba eh, začlenit i ten eh, seznam bezpečných zemí, protože eh, podle toho, zda je někdo muž či žena, může ve své domovské zemi čelit různým typům ohrožení. A Právě eh, proto je třeba, aby ten seznam bezpečných zemí byl rozdělen navíc ještě podle pohlaví, protože se může stát, že některé země jsou bezpečné pro muže, ale jsou nebezpečné pro ženy, případně by to mohlo být i naopak. Samozřejmě je zde také otázka toho, zda vůbec potřebujeme nějaký seznam bezpečných zemí, ale to je tedy jiný problém. Někde, pokud eh, jste ze země eh, bezpeč, jaksi bezpečné země, tak můžete být třeba vrácen do té země, ztrácíte právo na odvolání, eh, jste jaksi, nebo se stanete, jaksi spadnete do toho fast tracku, do toho rychlého postup vyřizování žádosti, případně navracení. Pokud jde o zadržování, detenci, já si myslím, že detence je špatná pro kohokoliv, pro kohokoliv z nás by to bylo nepříjemné, na rozdíl od vězení, to může být vlastně eh, viděno jako něco, co nemá konec, eh, neopírá se to o nějaký konkrétní rozsudek a pro řadu je to skutečně velice traumatizující. My se domníváme, že žádný žadatel o azyl by neměl být zadržován také víme, že zvláště negativní dopady to může mít na zranitelné skupiny, především tedy na děti, které by neměly být nikdy zadržovány, také těhotné ženy, e, ženy, které byly podrobeny násilí ze strany mužů. Z různých studií víme, že ta zkušenost zadržení ty lidi znovu traumatizuje a poškozuje jejich duševní zdraví. A ty následky pokračují ještě dlouho poté, co ti lidé byli propuštěni. A na závěr zde byla zmíněna potřeba implementace máme celou řadu dobrých politik, které ale nejsou dostatečně prováděny. Prostě členské státy zde nepřijímají tu zodpovědnost za jejich provádění. Já jsem si velice dobře vědomá toho, že jedna z věcí, která by pomohla eh, lidé, pomohla ženám eh, získat eh, azyl a pomohla by vyhnout se různým spožděním a napětí, by bylo tedy eh, zajistit eh, přesnost eh, toho vyhodnocování kredibility. Já jsem se žen, při, které byly podrobeny tomu asilovému řízení, ptala a ptala jsem se jich, co byl největší problém a oni říkali, byla to ta důvěryhodnost, ta kredibilita. Je tedy třeba toto změnit a hovořilo se o tom i v souvislosti s překlenováním té propasti, která ještě existuje, pokud jde o ochranu žen a to je třeba také do té zprávy začlenit. Jsou to takovéto drobné kroky, například tu kulturu nedůvěry, bychom potřebovali nahradit kulturou ochrany pro všechny ženské žadatelky o azyl. Děkuji. A nyní poprosím Andreu. Děkuji. Já bych se možná eh, podívala k eh, tomu, eh, jak, kam jak si ženy dále postupují. Určitě se o tom zmíní ještě kolegyně, ale z pohledu UNHCR je důležité těm eh, lidem na útěku dávat informace, objektivní informace o tom, jaké mají možnosti, o tom, co se stane, když neprojdou tím hotspotem, o tom, jaké eh, služby mají případně k dispozici. A zde samozřejmě musíme bojovat s těmi informacemi, které eh, pocházejí od těch pašeráků, kteří samozřejmě chtějí ti lidé dovést do té cílové země, protože oni už Samozřejmě za to dostali peníze, ti lidé už jim zaplatili, takže také vlastně se chtějí dostat eh, do toho cíle a ti lidé často si vlastně neuvědomují, že tou jejich cílovou zemí by mohla být země, kterou procházejí. A je tedy třeba zlepšit povědomí uprchlíků o tom, jaké podmínky je čekají v té zemi tranzitu, a v té zemi cílové, protože oni se pak třeba nakonec mohou rozhodnout e, zůstat v té zemi tranzitu. E, samozřejmě, že e, neexistuje žádné neomezené právo na azyl. Je zde podle Dublinu také to právo na navracení. A samozřejmě je zde také otázka eh, toho, že pokud více lidí požádá o azyl v Řecku, tak jak tedy podle stávajících pravidel mají, zda to ten systém vydrží. Pokud jde o přesídlování, resettlement, myslíme si, že této cesty by bylo třeba využívat více Myslíme, že, že ty stávající kvóty by mělo být možno zvýšit a domnívám se, že je důležité, aby zde byla jakási předvídatelnost v tom, aby tedy členské státy věděly, kdo k ním přijde, koho mají očekávat. A potom ještě eh, stručně k tomu, co říkal pan Donald eh, Tusk. Já jsem si dnes dopoledne přečetla eh, o tom článek. Já si myslím, že zde eh, panuje dosud zmatek v tom, kdo je uprchlík a kdo je migrant. Pan Tusk hovořil o tom roce a půl a zde mám, mě hned napadne ta směrnice o návratech, kde eh, se tedy říká, že výjimečně členské státy mohou osobu zadržet eh, na délku 18 měsíců, ale nevím, zda pan Tusk náhodou neměl na mysli lidi, kteří nepotřebují mezinárodní ochranu. Samozřejmě, že pokud by eh, hovořil o eh, lidech, kteří mají nárok na mezinárodní ochranu, tak by to bylo v rozporu s asilovou směrnicí a články 8 a 9, které eh, hovoří o tom, že ta detence v rámci asilového řízení má být co nejkratší a tyto články rovněž hovoří o dalších dodatečných zárukách. To je, myslím, tady z mé strany vše. Děkuji. A na závěr Rachel. Děkuji. Všechna naše doporučení se vlastně týkají toho, jak chránit ženy a dívky v pohybu, na útěku. Tam, kde tedy není žádná ta eh, klasická situace, například v uprchlických táborech nebo u lidí, kteří jsou již přesídlení a kde je možno uplatňovat nějaké projekty, poskytování služeb a tak dále. Je třeba samozřejmě mít lepší přeshraniční postupy, zajistit, aby informace eh, přecházely s těmi lidmi přes hranice. Tak, aby jaksi humanitární organizace a úřady v tom eh, přeshraničním pohybu okamžitě zjistili, které skupiny jsou nejzranitelnější, identifikovali je a skontaktovali je. A také ale třeba být inovativní eh, v těch krocích, eh, které tedy spočívají v prevenci eh, násilí na ženách. Je třeba také mít určitá, určité profilaktické pomůcky přímo na hranicích, nejen tedy v nemocnicích. Pokud jde o zaměření se na dívky, tak naše výzkumy celkově ukazují, že právě dívky jsou tou zcela neohroženější skupinou mezi všemi migranty. Jsou to tady dospívající dívky, které často cestují sami, jsou izolovány a velice brzy jsou často nuceny eh, přijímat vlastně eh, roli eh, matek, musí se starat o své malé sourozence, nebo už sami ty mladé dívky mají své děti a ve všech těchto situacích jsou velice zranitelné. My jsme prováděli celou řadu globálních výzkumů v této věci a zjistili jsme, že je třeba tyto dívky rychle identifikovat, protože jsou také zároveň jednou z těch nejskrytějších skupin. Potom ještě jste hovořila o uznání té práce, kterou provádějí nevládní organizace v praxi, v terénu to je věc, se kterou naprosto souhlasím. Já, jak jsem říkala, jsem eh, měla eh, tu misi poměrně krátkou, sedmidenní, ale příští, eh, na příští misi se vracíme do Srbska, pojedeme také do Švédska a budeme hovořit s různými skupinami, které podporují ženy s občanskou společností. A myslím si také, že existuje určitý rozdíl mezi Itálií, kde ti lidé přece jenom neprocházejí tou zemí tak rychle, jako je tomu v případě Srbska nebo Řecka. Možná tomu tak není, protože tam je pravda, že v Itálii máte ostrov Lampedusa. Ale beru velice eh, jasně na vědomí, co říkáte, pokud jde o ty nevládní společnosti. Ale například v Řecku a v Makedonii, tam jsme konstatovali, obrovské nedostatky, prostě ty skupiny, které se zabývají ženami, tam nebyly přítomny. Já si myslím, že prostě všichni v současnosti jsou zavalení tou prací a bylo by skvělé, kdyby se to změnilo. A my samozřejmě v rámci našich dalších projektů s těmito organizacemi chceme spolupracovat. Tak já vám mnohokrát všem děkuji, všem čtyřem odbornicím. Já jsem se z vašich příspěvků dnes hodně poučila. Je skvělé, že tuto důležitou práci děláte. Díky za to. Když dovolíte, mám jenom pár poznámek na závěr. To, co se snažíme, co dělají tady kolegyně, je vytahovat na denní světlo věci, které se dějí, ale o kterých se nemluví. A ta hlavní věc je genderové násilí. Je celá řada dalších otázek specifických pro ženy a děti, ale otázka genderového násilí, zejména mezi uprchlíky, je skutečně strašlivá. A teď jsme měli konečně příležitost vyslechnout si informace o tomto fenoménu dopodrobna a zajistit, že ten fenomén bude známý že nepůjde pouze o to, že se o něm dozvíme my tady, ale že skutečně budeme zvyšovat povědomí, protože je to jedna z klíčových otázek, kterou je potřeba vyřešit, uznat a předcházet jí, jak nejvíc to bude možné. A celá ta otázka důvěryhodnosti, když ženy žádají o azyl v těch eh, přijímacích centrech a nikdo jim nevěří, protože nejsou důkazy, nebo ty ženy nechtějí mluvit sami od sebe a tak dále a tak podobně. Opět tyto jsou všechno věci, o kterých je potřeba hovořit a upozorňovat na ně všude, kde můžeme, protože pokud se ženám nevěří v té fázi přijímání, pak jsou možnosti hrozné, protože buď musíte k soudu, což rozhodně asi není zkušenost, kterou by někdo podstupoval i za ideálních okolností dobrovolně, anebo už zkrátka nejste uprchlík a buď vás zavřou, anebo vás pošlou zpět. Takže to je velice důležité téma. Jsem ráda, že jsme měli možnost tady o něm do poměrně značné míry hovořit. Pak je zde celá ta otázka ochrany zejména nezletilých dívek, adolescentních dívek, ale ženy obecně potřebují bezpečné příchozí kanály a musíme upozorňovat na to, jaká nebezpečí na ně číhají. Mě poněkud poměrně zaujala ta otázka, o které se mluvilo v tom smyslu, že většina žen uprchlíků chce zůstat anonymní, že nechtějí, aby se vědělo, kdo jsou ale eh, obecně ta touha nebýt jmenována, nebýt známa, daleko stěžuje jakoukoliv ochranu, kterou jim můžeme nabídnout. Je jasné, že nikdo nechce procházet takovýmito věcmi, aby vš- tak, aby všichni věděli, kdo přesně jsou. Ale je to další příklad toho, jak špatná ta celková situace je. Takže myslím si, že se musíme hodně poučit, musíme řešit otázky, jako co se s nimi děje, když se vrací do země původu a musí tam nějakým způsobem existovat. A ten projekt Jala Trapan připadá skutečně velice, velice dobrý, protože ukazuje, že ty, těch, těch věcí dosáhnout lze poměrně úspěšně. Tato zpráva se snaží ten proces podchytit vlastně v celém jeho rozsahu, to znamená od chvíle, kdy se stávají uprchlíky, až po to, kdy dospějí do svého cíle a snaží se tam nějakým způsobem žít. A já jako zpravodajka považuji toto slyšení za velice užitečné, Hodně jsem se poučila, jsem si jista, že dostanu celou řadu pozměňovacích návrhů eh, od vás eh, všech nebo z vašich příspěvků a ještě jednou vám mnohokrát děkuji. Um, Tím jsme ukončili slyšení. Eh, ještě máme jeden bod na pořadu jednání výboru FEM, takže Eh, ti z vás, kteří jste přišli na slyšení, pokud chcete odejít, tak můžete, ale poprosím alespoň poslance, aby zůstali, protože přece jenom ještě ten jeden bod máme. Takže když tu zůstanete alespoň pár minut, budu vám velmi vděčná. Thank you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 Tak. Takže prosím, pojďme vyřešit ten poslední bod na pořadu jednání. Ten se týká sociálního dumpingu v Evropské unii. Evelyn Regner je zpravodajka, takže prosím, máte slovo. Danke vielmals, uh, liebe Mary. Děkuji, drahá Mary. A pro všechny, kteří ještě vydrží v tuto dobu, bych ráda co nejstručněji představila stanovisko k jednomu velice důležitému tématu, ke kterému můžeme mluvit celé hodiny. Eh, ale já si to uvědomuji, eh, vím, že je pozdě a pokusím se tím pádem o stručnost. Jde o platový dumping, jde o boj proti platovému dumpingu a samozřejmě tady bychom museli udělat ještě hodně, abychom tento problém odstranili. Nemyslím si, že to musím představovat jako téma. Pokusím se proto vypíchnout několik málo aspektů, které se zejména týkají eh, žen. Eh, tento dumping je téma, který, které souvisí s vysíláním pracovníků. Je to ale téma, které jde daleko dál. Nejhorší eh, modus je takzvaná černá práce, to znamená žádné pojištění, žádné sociální dávky, zcela nelegální, ale platový dumping probíhá v různých formách. Například, když se musí přijmout špatné pracovní podmínky, aby člověk přežil. To je jistě špatné, ale bohužel stále častěji to je tak, že mladí lidé, kteří jsou nezávislí nebo zdánlivě nezávislí, tak v těch případech je ta situace ještě smutnější. Takže těch forem je celá řada. Na tomto pozadí, tedy na pozadí toho, že v určitých sektorech tento nešvar eh, vyloženě bují, je potřeba jednat. Já bych ráda zdůraznila některé sektory, které jsou zasaženy sociálním dumpingem. Konkrétně samozřejmě eh, také týkají žen, že ano, to znamená ženský sociální dumping. Eh, řekněme jednak pečovatelství, služby v domácnostech, tam je celá řada věcí jak si pod pokličkou. A e, tady je potřeba převzít něco málo z té zprávy paní Kostadinky Kunevy o těch pracovnících v domácnosti. Tam jsou velice kvalitní návrhy. Hovoříme velice často o ženách, e, které opouští svoji rodinu, aby pracovali na omezenou dobu v nějaké jiné zemi. Tam provádějí tyto pečovatelské služby nebo služby v domácnosti a pak se vrací domů a přivážejí sebou peníze. To vše vede k tomu mimo jiné, že děti vyrůstají bez matky, že jsou e, rozdělovány rodiny, že existují místa, kde zkrátka chybí ženy, protože jsou všechny v zahraničí. Ale hovoříme také o jiných sektorech. E, například ty klasické vysílatelské sektory, e, kde jsou tímto zasaženy mnohé ženy, Mm, a kde dochází k výrazným případům sociálního dumpingu. Například sektor zpracování masa. A to je skutečně jenom jeden příklad za všechny. Tady jsem i já sama objevila případy, kde ženy spí někde vzadu na pryčně, celý den dřou a jsou vystaveny vlastně tomu nejhoršímu platovému dumpingu, jaký si dovedeme představit. Máme určité příklady i v sektoru dopravy. Klíčové slovo je přitom Ryanair. Eh, a to je přesně ta společnost, kterou bychom měli dát pod drobnohled. No. Já si myslím, že popisovat tu situaci nemusím příliš zdlouhavě, o tom bychom si mohli vyprávět skutečně dlouho. Myslím si, že je naprosto zásadní z hlediska výboru FEM učinit praktické návrhy. Já jsem se e, podívala na jednu studii Evropské komise, která se týká vysílání pracovníků. Ta je poměrně aktuální, je z prosince 2014. A když se na tu studii podíváte, vlastně zde nejsou žádné statistiky čistě pro ženy. Ale právě to, co my potřebujeme, je mít pro každou, tu, pro každou tu oblast, kde víme, že jsou problémy, mít míti statistiky vyloženě ženské. Tím pádem je jeden návrh vyzvat komisi k tomu, aby ty sektory přeskoumala a aby identifikovala oblasti, kde v těch sektorech eh, zkrátka je důraz na ženách, kde jsou ženy důležité a kde jsou vystaveny sociálnímu dumpingu. Na to je potřeba se zaměřit. Pak samozřejmě můžeme učinit celou řadu spojení s, skutečně s prací na černo. Pokud vím, jednání s radou v této věci jsou už uzavřena, ale já si myslím, že vždy můžeme upozorňovat na tento konkrétní ženský aspekt práce na černo. Eh, dále z praktických věcí, myslím si, můžeme jako nutné označit vytvoření informační sítě, informačních kanceláří a webových stránek. Jednak tedy musíme zavádět tyto informační služby tam, kde nejsou a zlepšovat je tam, kde jsou. E, například máme jedny skvělé, skvělé webové stránky z oblasti stavebnictví, kde jsou sepsány velice přehledně podmínky vysílaných pracovníků v jednotlivých státech. Ale jak říkám, měli bychom se zaměřovat na oblasti, které jsou konkrétně důležité pro ženy, protože v nich jsou ženy diskriminovány. A to často několikanásobně. No ale opět i zde v té zprávě kolegyně Kuneva jsou zajímavé informace, které bychom, myslím, mohli dobře využít. Je to eh, zkrátka pořád stejné. V Rakousku máme dobrý příklad spolupráce s Maďarskem, tedy spolupráce Rakousko-Maďarsko, kdy vlastně všichni, kteří mají pocit, že jsou předmětem platového dumpingu, mají pocit, že eh, nemohou vyžít z peněz, které dostávají, se mohou obrátit na jednu kancelář, tam je specifické telefonní číslo, obrátí se na ní, informují tu kancelář o tom, jaké mají podmínky, to znamená plat, sociální pojištění a tak dále. Jsou to skutečně jenom základní informace a eh, ta kancelář jim nabídne podporu, nabídne další informace. To je, myslím, poměrně dobrý model. Takže víceméně ve svém stanovisku jsem se právě z tohoto důvodu soustředila na praktické aspekty. A jako poslední bod bych ehm, také zmínila jeden aspekt, a to je otázka ručení, otázka záruk. To znamená třeba, já nevím, že firma, která dává smlouvy na dobu určitou, třeba pro e, služby v domácnosti, že budou ručit v případě, že se něco pokazí. Jde o to opět vrhnout na tuto celkově temnou oblast světlo a mít určité záruky, které přispějí k tomu, že budeme zejména u žen moci bojovat se sociálním a platovým dumpingem. Děkuji. Děkuji very much. Eh, děkuji mnohokrát, Evelyn. Eh, tak, teď dostane slovo Michaela Šojdrová, která požádala o slovo. Ještě někdo chce požádat o slovo? Ne? Takže prosím. Paní eh, předsedající, děkuji paní zpravodajce za přednesené stanovisko. Ehm, myslím, že opravdu navrhla několik konkrétních eh, opatření, které by mohly pomoci v boji proti sociálnímu dumpingu právě se zaměřením na ženy. My bychom se měli držet ehm, toho pohledu výboru eh, pro ženská práva Eh, protože jinak je to zpráva, kterou se bude zabývat výbor EMPL, ale tady ten prostor máme. Já se dívám na sociální dumping jako nástroj nekalé konkurence a myslím, že proti této nekalé konkurenci musí bojovat také ti, kteří jsou té nekalé konkurenci mm, vystaveni, což jsou ti zaměstnanci, ti pracovníci. Eh, tady je velmi důležitý návrh, který paní kolegyně předkládá, to je ten bod 2 i bod 3. A to jsou ty informační mm, sítě, eh, možnost získat co nejvíce eh, informací mm, pro zaměstnance, aby se mohli podle toho orientovat a bránit se některým nekalým praktikám. A já mám tu zkušenost, že když ti zaměstnanci pracovníci mají ty informace, tak si dokážou, ehm, dokážou se lépe rozhodovat a mm, myslím si, že to je velmi dobrá cesta. To bych stoprocentně podpořila, to je bod 2 i bod 3. Ehm, druhým nástrojem, jak bojovat proti eh, této nekalé konkurenci, tedy proti ehm, sociálnímu dumpingu, je samotná důsledná implementace směrnic, které dnes platí, tedy důsledná implementace legislativy, eh, to znamená směrnice o službách, směrnice o vysílání pracovníků. Myslím, že to tam také kolegyně naznačuje čím bych měla určitý problém, to je ten blacklist for uh, employers, employers eh, that do not comply with EU legislations. Protože to je v podstatě um, skandalizace určitých zaměstnavatelů a to si myslím, že je velmi silný nástroj, který je adekvátní pokud jde o trestné činy nebo pokud jde o e, jednání, e, ohrožení života někoho a tak dále. Čili u toho blacklistu to si myslím, že je velmi silný nástroj. Ne, nejsem si jistá, zda bude možné toto prosadit. V každém případě e, paní kolegyni děkuji za ty návrhy a myslím si, že to bude dobré stanovisko, ke kterému se připojíme ještě i případně našimi pozměňovacími návrhy. Evelyn Regner. Tak a teď na závěr ještě Evelyn Regner, chcete na to reagovat? Ano, jenom velice stručně. Děkuji srdečně za tyto poznámky, za tyto podněty i za to hodnocení. Já to beru na vědomí a věřím, že budeme mít příležitost to probrat i s ostatními stínovými zpravodajkami tyto jednotlivé body. Jenom mi dovolte stručnou poznámku k tomu blacklistu zaměstnavatelů. Eh, chtěla bych říct toto. Já jsem členkou ve výboru TAX a tam jsme zažili, že se dějí tak hrozné věci, eh, tedy v té otázce agresivního daňového plánování, všechny ty mocenské snahy Starbucksu, IKEA, McDonald's a tak dále, já to nebudu vypočítávat. A občas v takovýchto případech je zkrátka jasné ty firmy vyjmenovat protože v těchto případech ty firmy reagují často pouze až tehdy, když je skutečně podle jména uvedete na nějaký seznam. A proto o tom seznamu hovoříme. Ono e, nejde o to vyjmenovávat nějaký malý podnik někde a pranířovat kohokoliv. Jde o to, aby v případě systematického používání nějakého business modelu, který je nespravedlivý a umožňuje nespravedlivou konkurenci, abychom ty věci nazvali pravým jménem. A samozřejmě můžeme diskutovat dále o tom, jak to může fungovat nejefektivněji. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Než ukončíme schůzi, ještě harmonogram. Termín pro návrhy 16. prosince. Hlasovat ve výboru se bude 17. února a zpráva, tedy to stanovisko 17. února a zpráva se bude hlasovat ve výboru EMPL 22. března a v plénu v květnu. A tím vám všem děkuji za přítomnost, za to, že jste vydrželi až do konce čtvrtečního odpoledne a odročuji schůzi.